Takže dobré odpoledne. Prosím, už se posaďte. Všechny vás vítám na ustavujícím zasedání našeho výboru, výboru LIBE. Je mi velkou ctí být jmenována prozatímní předsedkyní jakožto končící první místko předsedkyně podle článku 14 bod 1 jednacího řádu, který se aplikuje podle článku 204 bod 3 jednacího řádu mutatis mutandis na zasedání výboru. Všechny vás zde vítám. Vítám členy výboru pro občanské svobody, spravedlnost a záležitosti vnitra, zejména nové členy, a tímto prohlašuji schůzi za zahájenou. Účelem našeho dnešního zasedání je ustavit předsednictvo výboru tím, že zvolíme předsedu a až čtyři místo předsedy v souvislosti eh, podle článku 204 jednacího řádu. Takže za prvé zvolíme předsedu a poté budeme volit místo předsedy. To už tady udělá nově zvolený předseda. Ráda bych vás rovněž všechny chtěla požádat, abyste prověřili, že s sebou máte elektronické hlasovací karty. Pokud hlasovací kartu nemáte, požádejte si laskavě okamžitě o náhradní hlasovací kartu, protože pokud všichni nemáte hlasovací karty, nemůžeme využít elektronický hlasovací systém. Doufám, že k tomu nedojde, ale e, pokud na to dojde, budete svou kartu potřebovat. Podle článku 200 jednacího řádu oznamuji, že hlasování se účastní následující náhradníci. Tedy přečtu, kdo nahrazuje koho. Pan Axel Foss nahrazuje pana Karla Heinze Beckera, pan Carlos Coelho nahradí paní Barbaru Materu, pan Štětina nahradí paní Mussolini, paní Schlein eh, nahradí paní Flašikovou Beňovou, pan Fernandez eh, nahradí pana Lopeze Aguilara, Pan Jurek nahradí pana Tomaševského. Paní Kalas nahrazuje paní Grisbeck. Paní Víring nahrazuje pana Michela. Paní Spinelli nahrazuje paní Ernst. A paní Luňáček nahrazuje paní Valero. Takže to jsou tedy změny. A ráda bych ještě vyjasnila, že frakce musí informovat eh, aktuálního předsedu ohledně jakýchkoliv změn eh, toho, těchto náhradníků ještě předtím, než se zahájí hlasování. Teď tedy hlasujeme o předsedovi. Co se týká kvóra, eh, konstatuji, že je přítomno více než 15 poslanců a tím pádem máme platné kvórum podle článku 208 bod 2. A teď tedy nominace. Ráda bych vás požádala, abyste nominovali kandidáty do volby předsedy. Paní Sipl. Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych nominovala eh, našeho člena Kloda Moráese, aby pokračoval ve funkci předsedy výboru. Zipl. Děkuji, paní Sipl. Kandidát musí být řádným členem výboru, to je v případě pana Moráese ten případ, a musí předložit prohlášení o finančních zájmech a k tomu také došlo. Takže nominován je pan Moráes, aby byl předsedou výboru Libe. Teď vás, Klode, musím eh, požádat o souhlas s touto nominací. Přijímáte tedy nominaci? Děkuji. So now we come to the, to the vote as we have... Takže máme jednoho kandidáta a jednoho nominanta a budeme hlasovat. Navrhuji, abychom tedy přistoupili k volbě předsedy aklamací. Takže prosím aklamací. and I'm really happy to declare... A e, tedy velice ráda prohlašuji, že kandidát byl zvolen aklamací a prosím tady pana Moráese, aby převzal předsednictví. Děkuji. In the meantime, I have to confess to you that... A v mezidobí se vám ještě musím přiznat, že pokud budu nominována na místo předsedkyni, budu nejdéle sloužícím členkou předsednictva výboru Libe už od roku 2007. Takže. That was a relief. Thank you. No tak teď se mi hodně ulevilo. Děkuji vám všem. Děkuji Kingo. Než přejdeme k hlasování o místopředsedech, rád bych poděkoval všem kolegům za podporu a tvrdou práci za poslední dva a půl roku. Výbor Libe je tím, čím je. Díky aktivitě poslanců, těch, kteří tady teď sedí, a dnes jsme vnímáni jako velice pilný legislativně důležitý výbor v tomto parlamentu. Je to právě díky práci zde přítomných poslanců v trialozích a prostřednictvím všeho, čeho jste za poslední dva a půl roku dosáhli. A je mi velkou ctí být znovu zvolen vaším předsedou. Slibuji vám, že budu pracovat ještě tvrději, že budu ještě otevřenější ehm, v nadcházejícím parlamentním období. Děkuji vám za důvěru. Byť jste evidentně neměli moc na výběr, ale eh, i přesto vám děkuji za podporu. Teď tedy jdeme na volbu místo předsedů. podle článku 204 jednacího řádu. Teď, eh, podobně jako Kinga, eh, musím eh, říci, že se hlasování účastní následující náhradníci a to jsou pan Fos za EPP, pan Coelho za EPP, pan Štětina za EPP, paní Schlein za SAD, pan Fernandez za SAD, pan Jurek za ECR, pan Věrnik za ALDE, paní Kalas rovněž za ALDE a paní Spinelli za GUE NGL a Ulrike Luňáček za Zelené. Takže to jsou náhradníci, kteří budou teď hlasovat. Teď tedy volba místo předsedů. Co se týká kvóra, konstatuji, že zde je přítomno více než 15 poslanců, tím pádem může proběhnout platná volba. A teď prosím o nominace kandidátů na prvního, druhého, třetího a čtvrtého místo předsedu. Rád bych vám připomněl, že kandidát může, může být nominován buď politickou frakcí, anebo alespoň 5% poslanců výboru což v našem případě jsou tři poslanci výboru LIBE. Kandidát musí být řádným členem výboru a musí předložit eh, prohlášení o finančních zájmech. Takže prosím o vaše nominace, eh, tedy nejprve na prvního místo předsedu. Paní Metzola, eh, děkuji. Rádi bychom nominovali paní Kingu Gal na pozici první místo předsedkyně. Takže paní Kinga Gal je nominována na první místo předsedkyně. Jsou nějaké jiné nominace? Nejsou-li, tak máme jednu nominaci eh, na první místo předsedkyní. Můžeme to vzít aklamací? Souhlasíte? Takže prosím. Paní Kinga Gál je zvolena první místo předsedkyní výboru. Nyní pozice druhého, eh, pozice místo předsedy, paní Sipl. Děkuji, pane předsedo. Možná si vzpomenete, že bohužel nebo bohu dík, jsme eh, přišli o kolegyni Ilianu Jotovou a eh, tím pádem navrhuji Sergeje Staničeva na pozici druhého místo předsedy našeho výboru. Pane Staničeve, souhlasíte s nominací? Ano. Ano, toto je výbor Libé. Eh, zapomněl jsem se paní Gál zeptat, zda souhlasí s tou nominací. No, Eh, ale vy jste, eh, vy jste souhlasil, pane Staničeve, tím pádem jste zvolen druhý místo předsedou a teď tedy třetí místo předseda. Omlouvám se, ne, ověřili jsme to aklamací. Souhlasíte všichni, že by pan Staničev byl zvolen aklamací? Dobrá. Tedy jste zvolen, pane Staničeve. Třetí místo předseda jsou nějaké nominace, paní z Pane předsedo, s velkou radostí za zelené na třetího místo předsedu nominuje Jana Filipa Albrechta. Pane eh, Albrechte, jste nominován jako třetí místo předseda. Jsou nějaké jiné nominace? Nejsou žádné jiné nominace? Souhlasí pan Albrecht s nominací? Souhlasíte. Takže pokud souhlasí, bude zvolen aklamací. A nakonec čtvrtý místo předseda. Slovo má paní Mecola. Děkuji, pane předsedo. Je naší velkou ctí eh, nominovat na čtvrtou místo předsedkyní paní Barbaru Kudrickou. Paní Kudrická, jste ochotná přijmout nominaci? Ano, jiné nominace nejsou. Proto můžeme konstatovat, že paní Kudrická byla no-, nominována aklamací. Um, tak, vážení kolegové, poprosím čtyři místo předsedy, aby eh, přišli sem dopředu. Teď odročíme schůzi do 15.30 kdy začne běžné zasedání schůze, takže máme přestávku do 15.30 hodin.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

Okay, dear colleagues, uh, if you would um, take your seats, we can start. Vážení kolegové, prosím zaujměte svá místa, abychom mohli začít. So, colleagues, if there are no objections. Vážení kolegové, pokud ještě si dovolím Vážení kolegové, požádám vás o klid. Eh, bod 6 přijetí pořadu jednání. Nemáte-li žádných námitek, považuji pořad jednání za přijat Jana Ble. Prosím. Děkuji mnohokrát. Já bych rád využil získaného času. Máme totiž příležitost zde mít um, za, právník zástupce Edwarda Snowdena a vzhledem k tomu, že jsme také vydali res, usnesení, v říjnu 2015, kde apelovali na jeho ochranu jako whistleblowera, aby mohl být namídnut azyl. Proto bych rád navrhl, abychom jim věnovali pár minut, aby mohli vysvětlit situaci Edwarda Snowdena v tomto kontextu. Děkuji vám. Okay, thank you very much. Výborně, děkuji vám, Jane. Já vím, že kolegové se s tímto setkali, že měli jednání s těmito zástupci. E, my tedy bereme na vědomí, že si přejete, aby měli tito právníci příležitost um, zmínit pár slovy v několika minutách situaci pana Snowdena. Pokud nemáte tak já doporučuji, abychom tento prostor dali, když zbyde čas na konci našeho zasedání. A e, pak e, zda tedy tito právníci budou k dispozici v té chvíli. Je to přijatelná nabídka? Ano, to by mělo být v pořádku. Pokud by pak vznikl nějaký problém, tak to možná přesuneme na dřívější. Já budu co nejflexibilnější, budu sledovat také eh, hodiny a eh, jenom prosím informujte nás. A děkuji vám, kolegové, za ochotu a za flexibilitu. A také, eh, když je tady trošku klidněji, tak já jsem také chtěl ještě jednou poděkovat všem vám, členům. Teď, když, mě, když jste mě zvolili, tak děkuji tedy zvláště těm poslancům, kteří pravidelně eh, chodí na zasedání koordinátorů. Děkuji také všem zaměstnancům výboru Libe a všem eh, dlouholetým členům výboru Libe a také zástupcům dalších institucí, když pomáhají, oni pomáhají opravdu vždycky, jsou ochotní. A i přes složitou politickou situaci a obrovské politické rozdíly, které se nacházejí na půdě tohoto výboru, vždycky musím ocenit expertní znalosti, informovanost a přehled kolegu, ale také zaměstnanců tohoto výboru. Tak eh, díky nim právě se také náš výbor stal tím, čím je a za to bych jim chtěl poděkovat. Vážení kolegové, Nyní přejdeme k pořadu jednání. Čeká nás nyní čeká nás bod 9 a to je současná situace v oblasti integrace Romů v členských státech ve vztahu k respektování základních práv O tom se na půdě našeho výberu hovořilo již několikrát a bylo přijato usnesení o základních právech v EU roku 2015. Nyní požádáme pana Joannise Dimitra Kopulose, eh, předsedu pro předsedu úřadu MIDIS, tedy Evropského průzkumu menšin a diskriminace. A pak máme zástupce DG Spravedlnost z koordinačního oddělení pro Romy a ten se bude věnovat také aplikace Národní strategie integrace Romů. A nejprve dám slovo panu Janitivěsi, pak eh, panu Šmitovi a pak zahájím eh, diskusy. Mm, děkuji vám za to, že jste přišli eh, a těšíme se na vaše vystoupení. Děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za to, že jste pozvali zástupce agentury pro základní práva a tím si můžeme udělat obrázek o tom, jaká je situace Romů v EU. Agentura pro lidská práva eh, připravila první soubor dat na základě průzkumu diskriminace menšin a obraz, který takto vznikl, byl neutěšený ukazuje se, že instituce Evropské unie, které v reakci právě na eh, tuto zprávu připravili usnesení, doporučení a rámcové politiky tak, aby se problém co nejdříve řešil. V roce 2011 jsme provedli cílenější průzkum, který se zaměřil na různé oblasti společenského života, tedy na různé formy diskriminace, eh, srovnání situace romských obyvatel ve srovnání eh, s jejich sousedy. A nyní eh, můžeme představit výsledky druhé vlny tohoto rozsáhlého průzkumu, kde srovnáváme údaje o Romech s údaji o obyvatelstvu všeobecně a také se snažíme monitorovat, jak se projevila naše mnohočetná úsilí zaměřená na zlepšení situace Romů. Údaje ve zprávě také reagují nejenom na doporučení Rady z prosince 2013, ale také na cíle udržitelného rozvoje, jak je stanoví OSN. Úsilí pro integraci a inkluzi Romů tedy plní také tyto důležité mezinárodní cíle. Jenom pár slov o průzkumu. Eh, průzkum se věnuje situaci Romů v devíti členských státech Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Španělsko zaměřuje se na 80 až 85 tedy Romů eh, v EU podle odhadů Rady Evropy eh, proběhlo téměř 8 45-minutových pohovorů eh, s Romy, kteří se jako Romové identifikují a poskytují tak údaje o 35 tisících domácností. Byl to model takzvaného náhodného výběru, random root model, a e, tam se zkoumaly tedy situace e, v populaci. Ne, nezaměřovali jsme se na různé osady, kde se Romové nutně soustředí, ale zaměřovali jsme se spíše na oblasti, e, kde není vysoká koncentrace Romů. Výsledky průzkumu jsou však také nepříznivé, tak jak tomu bylo v minulosti. Průřezově, když srovnáme jednotlivé země, zaznamenali jsme určité rozdíly. Já zde bohužel nemám čas na podrobnosti. Ukazuje se, že velká většina, tedy 80 žije eh, pod hranicí chudoby nebo na hranici chudoby eh, jsou v riziku chudoby. Každé třetí romské dítě se alespoň jednou měsíčně vystavuje situaci, kdy má hlad. A to se týká tedy všech dětí Romů, ačkoliv všechny státy EU podepsaly úmluvu o právech dítěte, mají také e, úmluvy, kde je uvedeno, že EU má také povinnost chránit práva dítěte, kde tyto děti a dospělí žijí. Ehm, eh, jejich poměry bydlení ukazují výrazný podíl deprivace, eh, především tam, kde je velká část romské populace. Každý třetí Rom žije v domácnosti, kde není tekoucí voda eh, jedna, jed, každý desátý Rom žije v bydlení, kde není elektřina. Ehm, také e, bývá problém s nedostatečným prostorem e, v romských domácnostech a to ještě zdůrazňuje deprivaci v oblasti bydlení. Zpráva také poukázala na zásadní rozdíly e, v bydlení Eh, konkrétně mezi Romy a eh, zbytkem obyvatelstva v zemi, kde žijí. Dalším problémem je přístup k veřejným službám, včetně základního vybavení, jako například splachovací toaleta, eh, tekoucí voda v koupelně, vybavená koupelna a podobně. Řada Romů žije také na nere, v neregulovaném bydlení, v bydlení, které není určeno tedy k trvalému bydlení a je tam riziko riziko, jako, že budou eh, vysíleni. Byly zmíněny také další problémy, jako například problémy se vzděláváním eh, v raném dětském věku, čas, eh, ale určitý pokrok jsme zaznamenali oproti nepřijatelné situaci z minulosti. Pouze polovina romských dětí navštěvuje předškolní zařízení, ale téměř polovina Romů ve věku středoškolského nějakého vzdělávání do školy vůbec nechodí. Když ho- hovoříme o nezaměstnanosti, tak eh, hovoříme o pilíři sociálních práv, o nezaměstnanosti mládeže, eh, tak vidíme, že zde chybí také vyšší stupeň středoškolského vzdělání mezi Romy. To je prvek, na který musíme zaměřit svou pozornost. A nakonec 95%, tedy téměř všichni Romové, se prakticky neúčastní žádné formy terciárního nebo postsekundárního vzdělávání. I přes e, zákaz segregace zaznamenáváme, že určitá segregace probíhá na základě trvalého bydliště, e, konkrétně v Bulharsku, Řecku, Maďarsku a na Slovensku. A zmínil jsem také problematiku mládeže. Nyní nabídnu několik čísel, která podtrhují celou situaci. Průměrně 60 mladých Romů, tedy podle Eurostatu 16 až 24 let, ani nepracuje, ani se nevzdělává, ani se neučí, neškolí oproti 12% eh, majoritní populace napříč Evropskou unii. To je tedy obrovská mezera, kterou musíme zaplnit. Údaje ukazují také zásadní genderové rozdíly. Eh, v devíti zkoumaných zemích se ukázalo, že 72% romských žen 16 až 24 let se ani nevzdělává, ani eh, nepracuje eh, oproti 5%. Eh, zbytkové populace, tady můžeme takzvaně hádat, kdo je na tom hůř a vidíme, že mezi Romy jsou to právě ženy, které trpí nejvíc. A nejzásadnější problém tady vidím v Řecku a v Maďarsku. Pro Řecko 81% romských žen od 16 do 24 let se ani nevzdělává, ani nepracuje, ani neškolí nebo neučí, nepřipravuje na povolání. Pokud se zaměříme na zaměstnanost romské populace, je méně než každý třetí Rom má placené zaměstnání. 44% Romů žije eh, v domácnostech, kde je takzvaná nízká intenzita práce, tedy eh, je tam méně než 20, z 20% využit pracovní potenciál. Někdy tito Romové eh, pracují v v maloplacených pracovních místech, na rizikových místech, jako eh, zde na obrázku tady žena, která sbírá zbytky kovu na eh, v lomech, v skládkách. A eh, to, to jsou typy prací, které by pro řadu z nás, většinu z nás byly nepřijatelné a bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci má velký význam a měli bychom se tedy zaměřit i na Romy, kteří pracují v těchto nebezpečných podmínkách. Pokud se zaměříme na diskriminaci, podle zkušeností s diskriminací, eh, to je téma, které zpráva rozebírá velmi podrobně. A Podtrhujeme situaci, že Romové jsou skutečně na okraji evropské společnosti. Téměř polovina, 41%, se cítí diskriminována v různých oblastech společenského života. Já bych zvláště zdůraznil, ačkoliv tam ta čísla nedokážu, dosahují takové výšky, tak zvláště jsou diskriminováni, když jsou v kontaktu s té státní zprávou, když nakupují a podobně. A to 16 let poté, co byla přijata směrnice o rasové rovnoprávnosti. Pouze 12 respondentů uh, uvádí, zaznamenal diskriminaci jenom v souvislosti s tím, že jsou Romové a často také v případě a jenom vzácně v případě diskriminace předložili eh, stížnost. A tam, kde si uvědomují, že jsou právní předpisy k jejich ochraně, tak jenom 630% si je vědomo existence takových právních předpisů. 82% si nebylo vědomo žádné organizace, která by nabídla podporu obětem diskriminace. Článek 10 Eh, směrnice o rasové rovnoprávnosti zmiňuje šíření informací a uvádí, že členské státy eh, mají za úkol šířit ustanovení této směrnice a eh, především mezi eh, cílovou skupinou, které se tato směrnice týká. Já si myslím, že provádění směrnice o rasové rovnoprávnosti je, má zcela jistě mnoho rezerv. Na závěr bych rád zdůraznil, jak to také řekl náš ředitel, když prezentoval tyto výsledky v listopadu loňského roku, že toto je problematika lidských práv, nikoli politických cílů, ale důstojnosti lidských práv všech občanů Evropské unie, ať už pocházejí z jakéhokoliv etnika, z jakéhokoliv prostředí. A proto na vás apelujeme jako na zákonodárce a politiky, abyste využívali údajů, které přinášíme, aby bylo možné politiku EU účinněji implementovat. A také uvádíme, že je nutné ehm, reagovat na určitý odpor odpor provádění politik EU a také zdůrazňujeme, že ehm, protiromské nálady je potřeba řešit v různých formách v oblasti provádění politik, ale také v oblasti vztahu mezi komunitami. A na úplný závěr snažme se posílit Romy, zvýšit jejich sebevědomí. I oni se musí sami zasadit o svou inkluzi a spolupracovat s těmi, kteří je mohou podpořit. Děkuji. Děkuji mnohokrát za toto hodnocení. Nyní bych dal slovo panu Šmitovi. Prosím, abyste i vyhovořil zhruba 10 minut, protože určitě přijde mnoho podrobných dotazů od poslanců, kteří se chtějí seznámit do detailů se situací Romů, budou k tomu mít otázky, takže prosím, snažte se dodržet čas 10 minut, protože pak vás budou čekat podrobné dotazy v diskusi. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a také dovolte, abych jménem komise a jejich útvaru blahopřál k vašemu zvolení a budu se tedy snažit dodržet tu desetiminutovou lhůtu. Vážení poslanci Evropského parlamentu, jménem, jménem Evropské komise jsem eh, tedy potěšen, že mohu být mezi vámi a informovat vás o tom, co my, eh, jakožto útvar Evropské komise, si myslíme o stavu integrace Romů. Jak všichni víte, komise podává pravidelně zprávy eh, o svém hodnocení provádění národních strategií na základě rámce EU a také všichni víte, že ta poslední zpráva je ze 27. června 2016 to znamená, že už byla možnost dopodrobna si projít tuto zprávu a myslím, že tedy mohu poukázat na nejdůležitější aspekty tohoto posouzení. Zpráva eh, se týká jednak úlohy komise, jednak opatření na úrovni členských států v jednotlivých oblastech, to znamená horizontálně z právního hlediska, ale také v oblasti vzdělávání, zaměstnání, bydlení eh, a také eh, se tam eh, jsou zmíněna strukturální opatření. V letošní zprávě, respektive v té zprávě z roku 2016, jsou poprvé vlastně fiše pro každý jednotlivý členský stát, které obsahují poměrně podrobné informace a hodnocení. Co je tedy zajímavé na úrovni EU, a dovolte, abych zahájil s těmi aspekty, které považujeme za pozitivní, a je tedy důležité je připomenout. Za prvé, máme už zavedené struktury pro koordinaci, výměnu osvědčených postupů pro monitorování. Především máme síť takzvaných kontaktních bodů pro Romy. Jak víte, tyto body jsou zřízeny ve všech členských státech, což znamená, že úřady každého členského státu EU schromažďují se v tomto rámci eh, k diskusi a k výměně osvědčených postupů. Při nejmenším stejně důležité jak kontakty s úřady členských států jsou i setkání se zástupci občanské společnosti. Máme vlastně dvouvrstvý systém v každém členském státě je takzvaná národní platforma pro Romy, které tyto platformy už jsou zavedeny, jsou funkční a potom na evropské úrovni existuje obdobná evropská platforma pro začlenování Romů. To jsou velice důležité platformy právě i pro výměnu názorů s občanskou společností eh, a také mm, se zastoupením tedy vlády a úřadu. A chci zdůraznit, na základě toho už máme teď konkrétní propojení mezi eh, eh, strategií pro Romy a strategií eh, Evropa 2020. A už od roku 2013 máme v takzvaných do, konkrétních doporučeních pro jednotlivé země obsažena i doporučení pro ty členské státy, kde máme pocit, že začlenování Romů ještě vyžaduje zvláštní pozornost. Takže je to velice silný nástroj, který máme k dispozici. Pak také máme finanční podporu a možná bych jenom zdůraznil, že v těch členských státech, kde ty konkrétní doporučení Ehm, pro země eh, už fungují. Máme vlastně začleněnou integraci Romů do finančního programování. Je to vlastně 1,5 milion eh, miliardy eur, takže to jsou eh, úžasné možnosti, které se nám otevírají. Kromě toho máme také několik konkrétních programů, které vedeme přímo tady z, Bruselu, například z těch nejdůležitějších je to program, který fungoval do příštího, do minulého roku, to je s Romy, pro Romy, e, tam jsou vlastně různé kulturní výměny, e, informování ve sdělovacích prostředků a pak je tady e, takový grantový program, program práv, rovnosti a občanství, kde také se zapojila celá řada romských organizací a v neposlední řadě Další důležitou eh, vrstvou či úrovní eh, asi znáte dvě důležité směrnice v této oblasti, to je směrnice o rasové rovnosti a potom eh, rámcové rozhodnutí Rady proti rasismu a xenofobii. Ale možná bych ještě v této souvislosti zdůraznil, že komise zahájila především v posledních dvou letech také podrobné zkoumání praktického provádění právních předpisů a Eh, vlastně byli jsme ochotni přistoupit i k řízení pro porušení práva v případě, eh, bylo to nutné, ale zatím to nebylo nutné, řešilo se to především výměnou osvědčených postupů. Takže to jsem chtěl jenom připomenout z té naší zprávy. Nechci tím vyvolávat dojem, že jsme nějak spokojeni sami se sebou, to rozhodně ne. Ale myslím, že je třeba eh, si i uvědomit, že tyto základní struktury, které jsou nezbytným předpokladem jakékoliv úspěšné práce, skutečně už fungují. A pak je tady ještě otázka, čeho se dosáhlo přímo v terénu, pokud jde o samotné životní podmínky eh, lidí. A tam můžeme eh, poukázat na to, co právě řekl zástupce Agentury pro základní práva a sice tam tedy ty zprávy nejsou příliš pozitivní. Vlastně jsem eh, tam nalezl pouze dva údaje, kde můžeme říci, že je tedy snad nějaká naděje, že jdeme správným směrem. A nerozumějte mi špatně, ale jedním z těchto pozitivních údajů je to, že míra chudoby je na úrovni 80%, což samozřejmě není dobré. Je jasné, že není pozitivní, když tolik eh, lidí žije na eh, úrovni chudoby, ale ještě před pěti lety to bylo neuvěřitelných 90%. Takže alespoň zde můžeme opatrně říci, že i když eh, tedy to tempo rozhodně není uspokojivé, tak alespoň směřujeme eh, dobrým směrem, ale je třeba to tempo podstatně zrychlit. Ale to je jenom velice opatrný ukazatel. A pak ještě druhý ukazatel, který je mnohem povzbudivější, a to je Eh, vlastně vzdělávání eh, už v předškolním věku nebo v raném věku. Víme, že vzdělání je klíčem k integraci do společnosti a právě v tom eh, vzdělávání v raném věku je důležité. To je jediné odvětví či prostor, kde máme pocit, že vzdělávání dětí bez ohledu na jejich etnický původ se zlepšuje v některých členských stetech 90 eh, romských dětí je účastno takovéhoto vzdělávání a to je určitě cesta, kterou bychom chtěli vidět i u dalších aspektů. Celkově ta situace, jak jsem říkal, zdaleka není uspokojivá. Naše zpráva tedy eh, formuluje celou řadu doporučení. Jednak je to vymáhání platných právních předpisů, to znamená provádění protirasistické směrnice a rámcového rozhodnutí. Za druhé také e, jsme poukázali na konkrétní problém vlastně e, toho, že lidem, e, lidé jsou vlastně vyháněni ze, svého bydliště kvůli etnickému původu, což je tedy potom projevem segregace v bydlení. A pak také vyzýváme k tomu, aby různé intervence byly lépe zapracovány do všech politik, aby se lépe dotkly romské populace v případě, že se vynakládají nějaké veřejné prostředky. V neposlední řadě se také domníváme, že je lepší, eh, nebo že je třeba lépe schromažďovat údaje. Potřebujeme mít k dispozici lepší monitorovací nástroje. To jsou tedy hlavní doporučení. A ještě velice stručně bych chtěla říci, co jsme udělali od poloviny roku 2016. Samozřejmě Evropská komise plně podporuje parlament a jeho výzvu eh, k uznávání po připomínky obětí. Účastnili jsme se toho aktivně 2. srpna. Potom jsme zahájili celou řadu programů a Především z 8. prosince máme závěry rady, kde se členské státy zavázaly, že podniknou další e, kroky e, boje vlastně proti diskriminaci Romů e, a další opatření, takže to považujeme za velký krok ku předu a jsme skutečně velice hrdí na to, že tento text byl přijat na evropské úrovni. A co se nás týče, Myslím, že útvary komise nyní eh, tedy už přešli do té druhé poloviny období a chtěli by začít zjišťovat do podrobné eh, situaci, zapojit co možná nejvíce zúčastněných stran i když se třeba budeme spoléhat i na vnější rešerše, vnější hodnocení a na základě toho bychom chtěli připravit podklady. Víme, že zatím ještě nejsme na té dobré cestě, ale potřebujeme skutečně faktické údaje, maximum podkladů a chceme za tímto účelem spojit své úsilí a hodně se tomu věnovat tak abychom měli skutečně eh, plnohodnotné hodnocení. Takže pane předsedo, přetáhl jsem o 50 vteřin vyhrazený čas a omlouvám se za to. Tak já jsem mluvila o čase, protože tady je opravdu hodně poslanců, kteří eh, celou řadu let se zabývali problematikou Romů a co se mě eh, týče od roku 99, my jsme vlastně vlastně jsem se tomu věnoval, pak byla ta přístupová vlna v roce 2004. A říkám to proto, že očekávám tedy mnoho podrobných otázek od poslanců a poslankyň, kteří se do, dopodrobna zabývají touto situací. A máme skutečně dlouhý seznam řečníků a já tedy vyvolám kolegy v pořadí, jak se přihlásili. Možná ještě bych začal jednou otázkou, která souvisí s tím, co jste oba říkali. Eh, mluvili jste eh, o směrnici o rasové rovnosti a o rámcovém rozhodnutí rady. A někteří členové, kteří tady už jsou dlouho, si tady vzpomenou, eh, že tyto, na dobu, kdy se tady schvalovaly tyto dva nástroje, a nemohu tedy odolat otázce, zda skutečně jsme ve, ve fázi, kdy oba tyto nástroje jsou skutečně užitečné k ochraně eh, vlastně jedné z nejvýznamnějších menšin v Evropě. Eh, zda skutečně ta opatření přijímaná komisí jsou dostatečná, zda třeba ta směrnice o rasové rovnosti je dostatečná pro řešení tak eh, složité a komplikované otázky protože ta směrnice vlastně byla určená i pro mnoho dalších věcí a byla vytvořena v období 99-2004, eh, ještě předtím, než se udělali další kroky v oblasti Romů. Takže chtěl bych položit tuto základní otázku, protože oba dva jste hovořili o tomto právním rámci. A nyní Sraja Pops, prosím. Tak se <clears throat> eh. Děkuji vám. Máme zprávu Agentury pro základní práva a myslím si, že ta čísla jsou skutečně strašidelná. Ale nejsou překvapující. Já jsem velice dlouho již aktivistka v této oblasti, jsem konec konců i expertka Rady Evropy a v kontextu Agentury pro základní práva chci se zeptat, jak kontaktujete všechny ty Romy, kteří byli vyloučeni a žijí v lesích? Vím, že jsou tisíce různých osad, které nejsou nijak napojeny na žádné město, ani na žádnou vesnici a může tam žít třeba 500 až 1200 lidí. Nemají žádný přístup ke komunikaci, k vodě, zkrátka byli vyhozeni. A do této kategorie spadá spousta lidí, ale musí být přece těmito zprávami také pokryti. A pak mám ještě otázku na to, jak se můžeme posunout někam dál. Já začínám pracovat na nové zprávě z vlastní iniciativy o Romech a těším se na spolupráci s um, Agenturou pro základní práva i s komisí. V této oblasti pracuji již 30 let. A jako taková vidím, že lidé si začínají uvědomovat eh, ten cynismus a uznávají, a to samotné uznání, že takovýto od, vyloučení, odpojení Romové existují, je krok správným směrem. Je potřeba, abychom vytvořili jakýsi výbor pravdy v romské otázce, tak abychom eh, tyto záležitosti mohli začít řešit. A to nejen v těch oblastech, které jste načrtli je potřeba neřešit pouze otázky zdravotnictví, práce, ubytování a vzdělávání. To jsou ty čtyři hlavní oblasti, ale komise musí řešit i ostatní věci. Myslím si, že skutečně potřebujeme nějaký výbor nebo komisi pro pravdu a usmíření, řekněme. Je potřeba dospět do situace, kdy uznáme že je ostudné Romy takto diskriminovat. Momentálně se o tom jako o ostudě neuvažuje. Je potřeba to mainstreamovat a zjistit, jaká je situace a proč je taková, jaká je. Je potřeba podívat se na historický kontext. Eh, existují důvody pro to, proč jsou věci takové, jaké jsou. A pak je potřeba získat nástroje, které nám pomohou dosáhnout stanovených cílů, samozřejmě. Nicméně toto pokračující porušova- ty, ty, ty pokračující procesy o porušování pravidel eh, vedené proti Maďarsku, České republice a tak dále, ehm, mě by zajímalo, v jaké fázi tyto procedury jsou a jak se, dá, jak se hodlá dále postupovat proti zemím jako je Řecko nebo Itálie a další státy. A jakým způsobem hodlá komise a FRA Eh, řešit otázku například nucených vystěhování v Bulharsku, což je velice zajímavá země v tomto kontextu. S problémem nuceného vystěhovávání je potřeba bojovat. Evropské strukturní a regionální fondy, které se používají na obnovování romských osad, je potřeba místo toho využívat na to, aby Romové začali bydlet řádným způsobem. Děkuji, Sorel Cornelia Ernst. Děkuji mnohokrát. Tady jsem. Děkuji mnohokrát za tu studii, za ten průzkum. Je, myslím, velice důležité, abychom tato fakta měli na stole před sebou. Každopádně jsou to smutná fakta. A vy jste o tom sami mluvili, že z 80-90% to ukazuje, že vlastně výsledky skoro žádné nejsou. Ono se o Romech mluví jako o někom, kdo přišel zvenčí, ale oni už v Evropě žijí stovky let a my se proto musíme zamyslet nad tím, zda ty strategie, které už máme, jsou skutečně to pravé, zda něčemu slouží. V roce 2011 jsme za mnoha povyku uzavřeli, připravili romskou strategii EU. A teď máme před, nám, před sebou evaluaci a hodně se o tom mluvím. Není komise toho názoru, že je potřeba zavést ten důraznější opatření proti členským státům, které nedodržují eh, lidská práva, nebo si myslíte, že toho lze dosáhnout těmi prostředky, jaké používáme do posud? Dále, Existuje studie o nucené sterilizaci, ta vyšla před jedním měsícem. Chci se zeptat, jaký je v této věci stav. Možná by nám zejména komise mohla podat informace o tom, co se s tím dělá, nebo respektive co se dělá proti tomu, aby eh, k těmto nuceným sterilizacím nedocházelo, zejména v České republice. A to samé platí o speciálním vzdělávání Romů. V České republice jsou Romové v podstatě sesypáváni do jednoho pytle s handicapovanými dětmi. Jak to vypadá v této věci? Děje se s tím něco nebo ne? Tolik tedy k věcem, které mne zajímají. Děkuji. Ana Maria Koraca byl. Děkuji, Claude. Já patřím mezi ty, které eh, jste zmiňoval. Snažím se tuto otázku řešit už léta a vítám zprávu FRA, která nám připomíná, jak neakceptovatelná ta situace je. Romové jsou evropští občané se stejnými právy jako všichni my napříč EU. A je podle mě velice problematické zejména to, co jste řekli o dětech. V roce 2014 jsem předložila otázku pro komisi a jsem ráda, že komise tu otázku hodlá řešit. Já bych ráda, aby komise byla tvrdší, aby dělala více, protože je evidentní, že členské státy neimplementují strategii, kterou jsme přijali v minulém funkčním období. Má otázka na komisi byla, jakým způsobem se využívají fondy Evropské unie. Sociální fond, zemědělský fond, fond pro eh, rozvoj venkova, regionální eh, rozvojový fond. A odpověď, kterou jsem dostala, říkala, že nelze garantovat účinné využívání evropských peněz na inkluzi, integraci a antidiskriminaci vzhledem k slabinám v oblasti národních institucích a vzhledem k nekoordinaci mezi jednotlivými národními orgány. Takže já si říkám, jestli se mezi eh, rokem 2014 a dneškem něco zlepšilo. Já jsem sama navštívila jeden z členských států, který má v této věci velké problémy a opravdu jsem nebyla příjemně překvapena. Stále je velice netransparentní způsob využívání evropských peněz na zajištění toho, aby děti docházely do školy, aby měli jasné, eh, důstojné ubytovací podmínky a aby se skoncovalo s, s tou getoizací, abych tak řekla. Takže ptám se komise znovu, co děláte pro to, aby vznikaly tyto instituce, vznikaly tyto kapacity, aby vznikaly transparentnější mechanismy, aby se lépe využívaly evropské fondy. A pak další věc, na kterou se chci zeptat, ta se týká identifikačních dokumentů. Eh, protože v této oblasti jsou také problémy, zejména u dětí. Aby tyto totiž měly dostupné eh, vzdělávání a různé sociální služby, tak to souvisí vlastně s tím, že ty děti vůbec nejsou nijak identifikovány, nemají žádné dokumenty. A tady nejde o identifikaci v nějakém etniku, ale identifikaci jakožto občany, aby měli práva, aby měli přístup k sociálním službám. Je zde stále Mnoho případů vylučování jsou tisíce Romů, kteří eh, v podstatě mají pocit, že jsou nuceni opouštět svou zemi a přicházejí do jiného členského státu, kde je jejich pozice ještě méně důstojná. Takže řešení je skutečně akutní. Doufám, že budete moci udělat více. Děkuji. Děkuji. Petr Niedermiller, prosím. Děkuji, pane předsedo. V první řadě Eh, chci poděkovat za to vyšetřování, je to velice zásadní otázka a samozřejmě bychom hodně mohli mluvit o metodice, a jak se dosáhne těch kvot a tak dále, ale na to bude čas na jindy. Eh, teď bych se rád zamyslel na politickými dopady této zprávy. A rád bych, abychom se zamysleli nad tím, jaký dojem zde vzniká, protože občas máme dojem, že jsme šampioni při pořádání konferencí a pořádání schůzek a tak dále, ale v reálu se pak neděje skoro nic. A myslím si, že zde jsou dvě velice důležité věci. Já zaprvé nejsem tak úplný optimista, co se týká implementace národních rámců, jak jste o tom mluvili, protože mé zkušenosti jsou takové, že v celé řadě evropských států, nejen u nás, Existují instituce, existují možnosti, ale členské státy nejsou připraveny ty nástroje a instituce využít. Co může v té oblasti udělat komise? Jaké jsou politické možnosti nějakého tlaku nebo něčeho takového? A za druhé, eh, role občanské společnosti. Mé zkušenosti říkají, že mnoho nevládních organizací je velice aktivních eh, přímo v terénu, v lokální komunitě a zároveň víme, že jsou členské státy, které na ty samé nevládní organizace útočí. Takže si myslím, že i v této oblasti máme určité možnosti, určitou povinnost tu situaci změnit a více začít spolupracovat s tímto typem organizací. Děkuji vám. Děkuji. Eh, víme, že komise zastupuje roli vynucovatele práva, ale eh, je potřeba, abyste na tuto otázku odpověděl jak kom, okolik komplexní byste tento úkol mohli provádět, protože jsou to ve finále členské státy, kde to vysí. Jak se můžeme někam posunout v rámci této debaty? Děkuji. Barbara Spinelli má slovo. Eh, eh, eh. Děkuji mnohokrát. Je to skutečně velice zajímavá zpráva a jsme rádi, že jsme si mohli vyslechnout zprávu od agentury. A v školy ta situace je neutěšená. Ve zprávě jsme zaznamenali také to, že opravdu nejsou dostatečně uplatňována evropské právní předpisy. A také zdůrazňujete, jak důležité je posílit sebevědomí romské komunitě samotné. A v tomto kontextu tím, že výjdu právě z tohoto posilování sebevědomí, chci zdůraznit dvě hlavní překážky, které jsou, které brání dalšímu rozvíjení dovedností. A za prvé konkrétně jednak nedostatek povědomí o svých vlastních právech mezi příslušníky romské menšiny, kde jsou zástupci Eh, této menšiny, eh, kteří sami vědí, jaké právní zkratky je možné využít. A otázkou je, jak tedy vylepšit celou situaci. To, že člověk má povědomí o vlastních právech, je prvním předpokladem právě pro takovéto sebevědomější vystupování. A moje druhá otázka se týká sběru dat Důležité je, ehm, s tím, že bereme všechny jako občany Evropské unie, tak důležitý je způsob, jakým se sbírají údaje. A vzniká tady poměrně zásadní dilema. Nerozumím tomu, proč je pro komisi eh, obtížné data sbírat v reakci na vyjádření Evropského účetního dvora. Rozumím tomu, že určité problémy existují, ale ukazuje se, že eh, zranitelné eh, komunity eh, si také, se také obávají kategorizace z hlediska etnika ve sčítání lidu. A tady jsme zatím nenašli řešení. Zajímalo by mě, jak tento problém chcete vyřešit vy. Jak to vnímáte? Velmi často se totiž stává, že eh, romské komunity prostě nechtějí uvádět svůj romský původ. A to je tedy problém a o tomto problému se mnoho neví. To se také dříve stávalo ve vztahu eh, k židům. Eh, dnes mají židé výraznější postavení a tento problém nevzniká, ale u Romů eh, platí. Děkuji. Paní Stevens. Děkuji, pane předsedo. Mám jeden komentář a jednu otázku. Poslouchala jsem to vysvětlení situace Romů ve východní Evropě. To je velice důležitá informace. Je potřeba udělat vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že ta nedostatečná pozice Romů eh, bude nějak vyřešena. Ale zároveň musíme vyřešit eh, to, co mohou dělat sami Romové. Pokud se podíváte na ty lidi, kteří přicházejí do západní Evropy, tak eh, u nás, konkrétně ve městě Kent, máme velkou populaci Romů, jak dospělých, tak dětí. Já jsem byla eh, v Kentu radní a toto je téma, které nelze podceňovat. Podíváte-li se na eh, snahu Belgičanů v této oblasti, tak ono se často klade ta otázka, co se stalo s těmi evropskými fondy na podporu Romů ve východní Evropě. Protože evidentně tyto fondy nebyly plně vyčerpány příslušnými orgány, ať už tedy na národní nebo místní úrovni. Východoevropské úřady buď nemají prostředky, nebo nejsou ochotny tyto peníze implementovat. Ovšem to je samozřejmě jiná otázka, ale aby evropský projekt fungoval, potřebujeme tak zhruba 10 až 20% kofinancování. Některé země říkají, že nemají dost peněz, aby dodali prostředky z vlastních kapes. Ale z minulého roku máme informace, které podporují eh, tvrzení, že se ty peníze nevyužívají. Takže město Gent se chce zeptat, proč po dvou nebo třech koleče, kolečkách, kdy ty peníze se nevyužijí, proč nemohou být ty peníze dány k dispozici oblastem v západní Evropě nebo projektům v západní Evropě? Například tedy projektům belgickým, kde máme velký počet Romů a nevždy máme prostředky eh, na to s nimi něco udělat. Takže eh, chci se zeptat, zda ty peníze budou vždy dávány k dispozici pouze východoevropským státům. Chápu, že musí být oddělený rozpočet, ale pokud se po několika kolech ukáže, že se ty fondy zkrátka nevyužívají, proč se nemohou dát k dispozici žadatelům o projekty ze západní Evropy? Děkuji. Děkuji, paní Svinberg. Děkuji. Děkuji vám za informace eh, k této zprávě. Myslím si, že musíme skonstatovat eh, politování nad tím, že se situace Romů za poslední roky nijak výrazně nezlepšila. Máte-li být členskou zemí EU, máte plnit kodaňská kritéria. Tam jsou hlavně tři kategorie politická, hospodářská a správní. A jedno z nich je kritérium týkající se lidských práv. Velice často slýcháme o lidských právech na eh, půdě tohoto parlamentu. Mluví se o tom, že celý svět má eh, tato práva dodržovat, ale občas to jsou i naše členské státy, které nedodržují. Rumunsko je členskou zemí už deset let. A od samého začátku, před tím, co se tam děje, zavíráme oči. Zavíráme před tím oči a doufáme, že Rumunsko začne ta kritéria plnit. Uběhlo deset let, jak jsme daleko? Vyzkoušeli jsme v podstatě skoro už úplně všechno. EU redukovalo míru kofinancování pro, pro oblast sociálních fondů, ale nic nepomáhá. Je potřeba zaměřit se na země, které selhávají při plnění těchto kritérií. Je potřeba s tím začít něco dělat. Pouze tyto země mohou pomoci vlastním občanům. Podíváme se na Švédsko, odkud pocházím tak tam jsme zažili situaci, kdy k nám přišlo mnoho lidí a vlastně posedávali před obchody a my jsme dostávali zprávu za zprávou o tom, že tam dochází k obchodu s lidmi, Docházelo tam k tomu, že se vlastně zneužívala dublinská kritéria, lidé neměli kam jít, seděli celé hodiny venku i ve velké zimě. Takže je potřeba zajistit, aby ty země začaly plnit kritéria. Máte nějaký reálný návrh? Už uteklo hodně let a nikam moc daleko jsme se zatím nedostali. Co má Švédsko dělat? Má před tím utrpením těchto lidských osob, eh, těchto, těchto lidských bytostí zavírat oči i nadále? Děkuji. Děkuji. A, nadále, eh, a nakonec paní Sipl. Děkuji, pane předsedo. Musím zcela upřímně říct, že nějak nevím, co mám dělat. Tu zprávu jsem si poslechla, přihlásila jsem se o slovo, protože jsem, si, eh, jsem se chtěla zeptat, je to všechno hrozně hezké, ale co tedy se konkrétně změnilo v každodenním životě těch lidí od roku 2008 do roku 2016. A ona ta odpověď přišla od zástupce komise vlastně nic. Například ta otázka té hranice chudoby, snížení z 90 na 80 Já se chci zeptat poměrně kriticky, skutečně se něco změnilo, anebo se jen změnila definice té statistiky, aby to vypadalo lépe? Ale i tak, i kdyby se něco změnilo, je to vyloženě trapné. Podíváte-li se na obrázky, tak tomu skoro nejde, nejde věřit. Podíváte-li se na ta čísla, nevěříte tomu, že to jsou čísla o životě lidí v Evropské komisi. A otázka e, toho, e, jak komise vybírá nebo nevybírá data, nezbírá data. Kolik dat pro boha potřebujete e, na to, abyste skonstatovali, že životní situace tisíců lidí v Evropě je neúnosná? Na to nejsou potřeba konference ani statistiky. Je potřeba zamyslet se nad tím, jaká opatření můžete přijít, abyste tu situaci v konkrétním terénu, v konkrétním kontextu mohli zlepšit. Sbírání dat nebo efektivnější sbírání dat vám nepomůže. A ještě poslední poznámka. Všichni máme internet, já jsem se trošku podívala po internetu. Matouš 25. Eh, čiňte sobě tak, jak byste činili svým bratrům nečiní jinými slovy ostatním to, co sám nemáš rád. A pokud to vezmeme tímto měřítkem, tak my opravdu nejsme křesťané. Mluví se o lidské důstojnosti. E, tady se po lidské důstojnosti šlape a my si mezi tím pořádáme jednu konferenci za druhou. Já nechci další zprávu, nechci další konferenci, chci, abychom eh, my zde v parlamentu konečně začali mluvit s komisí a s členskými státy, jakými konkrétními projekty v terénu se těm lidem konečně začne pomáhat. Ano, to byla hezká slova na závěr příspěvku poslanců a teď dám slovo oběma eh, našim hostům. Máme velice málo času, nicméně eh, položené otázky vyžadují odpověď. Dostanete však takových pět minut každý maximálně. Eh, začne pan Dimitrikopoulos. Děkuji mnohokrát a omlouvám se, že nebudu moci vystihnout všechno v té stručnosti. Eh, začnu nejprve legislativním rámcem. V průběhu času jsme vytvořili řadu zpráv, nejenom těch věnovaných inkluzi Romů, ale také průzkumy o migrantech, o menšinách LGBTI a další, dokonce průzkum o násilí na ženách. Eh, to vše jasně ukazuje, že chybí povědomí, chybí informovanost mezi tou skupinou také o právních předpisech. Co se týče směrnice o rovnoprávnosti, tak eh, tady musíme vždycky zvažovat také kapacitu eh, orgánů pro rovnoprávnost samotných a jejich schopnost podporovat osoby, které by si chtěly znést stížnost na nerovné zacházení. Vzniká tedy problém s implementací, co se týče konkrétně provádění směrnice o rasové rovnoprávnosti a také zmiňujete problém extrémní marginalizace. Zda se tomu průzkum věnuje také. Ano, ale úsilí směřuje především na vytvoření reprezentativního vzorku téměř 6 milionů lidí, Romů tedy, kteří v Evropě žijí. A e, také to, že je potřeba uznat odsouzení hodnou diskriminaci, to je politické téma. A výzkum a e, data z výzkumu ukazují hodně. E, konkrétně v naší světlo do zacházení Romy napříč členskými státy. A je to tedy téma politického významu a politické iniciativy, která by si to měla uvědomit. Ale za takovou politickou iniciativou by pak mělo být nejenom nějaké prohlášení v úvozovkách, ale také e, určité pokyny a informace pro společnost, aby e, problematice lépe porozuměli, když sledují děti, které si hrají v blátě, když sledují žebráky a podobně. A strukturální fondy tady byly zmíněny mnohokrát. A právě ta podmíněnost ex ante, která je součástí, má velký význam, ale stejně důležité je sledovat, jak je to prováděno v praxi. A tady se dostáváme do podrobností toho, jak ehm, řídící orgány vlastně používají správné výrazy, když například zadávají výzvy. A jak potom mohou obce nebo jiní aktéři na ty výzvy reagovat. A tady uh, do značné míry chybí uh, školení pro řídící orgány, ta ale již probíhají. Uh, my do toho také rádi přispějeme, organizace organizuje a očekáváme, že tato školení přinesou výsledky. Aniž bych zacházel do podrobností, rád bych ještě zmínil tyto aspekty významná úsilí, která jsme zaznamenali ve směru inkluze Romů, mě vedou k odvážnému závěru, že před 15 lety, eh, když jsme vnímali eh, Evropskou unii, tak 15 let je mnohem méně než jedna generace. Ačkoliv můžeme mít pocit jako Evropané, že by lidé u nás v Evropě neměli žít v podmínkách třetího světa. Nesmíme však zapomínat na to, jak dlouho trvá, než se lidé sami z těchto podmínek dostanou. Nejde jenom o e, filantropii, ale o to, kdy si tito lidé budou schopni pomoci sami. To trvá mnohem déle. A tak, jak postupně budeme zaznamenávat E, známky zlepšení, tak to přijde teprve časem. A ještě pár slov, která jsou také v jádru našich snah o inkluzi. První je důstojnost. Je důležité mít na paměti, že jádrem práce vedoucích inkluzi musí být lidská důstojnost. A jak to můžeme zajistit? Úzce s tím souvisí téma důvěry. Potřebujeme posílit sebevědomí, zajistit inkluzi, zapojit ty komunity. To neustále opakuji, ačkoliv to lidé už nechtějí slyšet, mají toho plné zuby. Musíme se však zaměřit právě na důvěru. Dnes se setkáváme s tím, že řada romských komunit politikům nevěří, když se snaží tyto politikové je zapojit do různých projektů a podobně. A myslím si, že tady máme určité rezervy. Musíme pracovat na tom, aby se situace zlepšila a také je nedostatek důvěry mezi místními orgány v to, že investice, které do toho vynaloží, budou mít udržitelné výsledky. To vše dohromady vytváří velmi komplikovaný obraz. My na něm kontinuálně pracujeme. E, otázka inkluze, rozvoje a lidských práv, to všechno si žádá čas, než uvidíme reálné výsledky. Děkuji vám. Děkuji. Já začnu poznámkou paní, paní Spinelli, která poukázala na to, že mnoho Romů vlastně zapírá vlastní identitu, že jsou konfrontováni s fenoménem sebezapření. A já si myslím, že právě to je původ toho problému. Dokud budeme mít v Evropě lidi, kteří nemohou být pyšní na svůj původ a zapírají se v určitých situacích, do té doby budeme mít masivní společenský problém, který neexistuje nějakých 10, 15, 20 let. Je to fenomén staletí Eh, staletí trvající, tedy fenomén předsudků ve společnosti a s tím je potřeba bojovat. Samozřejmě to eh, nedokáže eliminovat komise z Bruselu eh, tu diskriminaci v té nejmenší vesnice v Evropě, kde panuje nedůvěra vůči části společnosti. Je potřeba změnit přemýšlení, změnit to, jak k věci přistupují občané ve svém myšlení. A Eh, vy jste se, pane předsedo, ptal, zda náš právní rámec je dostačující. Ten už eh, také máme několik let. Eh, jmenoval jste směrnici proti rasismu, ale také rámcové rozhodnutí rady. Já si myslím, že ta otázka stojí jinak. Jsou tyto nástroje plnohodnotně implementovány v členských státech? A tady je naše odpověď zatím ne. A myslím si, že eh, právě tady je velice důležité, abychom tyto nástroje, které už dnes máme a které částečně eh, jsou im převáděny do právního rámce teprve od roku 2014, abychom tyto nástroje skutečně využívali, když zjistíme nějaké obtíže. A eh, rád bych zmínil ještě jednu věc, mluvilo o tom více poslanců. Samozřejmě vidíme, že zde dochází k obrovským problémům v členských státech, nejen co se týká životních podmínek, ale částečně také s aplikací práva. Co nevidíme tak často, je, že to je záměrné jednání. Že to je v podstatě nekalá činnost členských států, které v určité situaci zkrátka nesahají po správných nástrojích a nezajišťují, že zákony, třeba zákon na ochranu etnického původu, jsou dodržovány. Ale ty věci, o kterých se tady e, mluvilo, nucená sterilizace, nezlobte se, ale to přece už v Evropě nemáme. To jsou praktiky komunistické diktatury. Pokud by něco takového v Evropě existovalo dnes, tak by to bylo příšerné, ale jsou jiné věci, jsou jiné věci, na které musíme dávat pozor. Mluvili jste o tom, segregace ve školách. ne nutně prováděná za špatným účelem, ale máme situaci, která vede k segregaci. A tady jsou naše právní nástroje velice důležité. My jsme jako komise ukázali, že to nebudeme trpět, že jsme podnikli kroky proti těmto členským státům a já vám mohu říci, že žádný tento členský stát si eh, nevyargumentuje, že to je správné. Je potřeba najít správné nástroje k tomu, aby ta segregace, která tam vznikla, zase zmizela. E, co se týká přístupu k identifikačním dokumentům, to je také e, vlastně nepřijatelná situace. Není možné, abychom dnes v Evropě měli lidi bez občanských průkazů. A ještě jedin, jeden důležitý bod, vracím se k tomu, co říkalo několik poslanců, to znamená takový ten empowerment, to znamená naučit se pomoci si sám. To je velice důležité. Musíme se prostřednictvím těch nástrojů, které máme, pokusit. Odkazuji například na eh, společný program s Radou Evropy, to se jmenuje eh, Justrom. Tam jde o to, vybavit zejména ženy znalostmi o vlastních právech a dát zejména romským ženám možnost, aby se uplatňovaly. A Opět musíme se vrátit k našim už platným zákonům. Všichni víme, že v směrnici proti rasismu máme eh, závazná takzvaná equality bodies, která musí být zřízena, to znamená orgány pro rovnost, které musí být zřízeny ve členských státech. A to schválila Rada i parlament, takže to jsou, myslím, takové kroky, jaké Evropa může podnikat, aby se zajistilo, že zákony, které máme, byly také aplikovány. A tady jsme eh, od kýžené situace ještě na míle vzdáleni. Nicméně, jak jsem říkal, je potřeba, aby se změnilo přemýšlení lidí přímo v terénu. A na závěr mi dovolte říci, eh, máme právní rámec, který parlament společně s radou odsouhlasil, který předpokládá konkrétní mechanismy pro nerozdělení eh, nevyužití peněz, takže co se týká těch fondů, i to lze regulovat. V žádném případě bych nechtěl zanechat dojem, že před čímkoliv přivíráme oči. To říkal konec konců i kolega z Agentury pro základní práva. My jsme se tímto tématem začali vážně zabývat před deseti lety. Od roku 2011 máme strategii, na ní je teď potřeba dále pracovat a je potřeba oceňovat ty malé kručky správným směrem. Je potřeba společně pracovat na tom, aby ta strategie byla implementována. Děkuji. Děkuji. Máme ještě bod navíc. Musíme si uvědomit, eh, že vzhledem ještě k bodu pana Albrechta eh, v podstatě budeme v důsledku tomu muset eh, odsunout bod pana Depreze. Já proto požádám, abyste tomu věnovali jenom jednu jedinou větu. Ano, velmi stručně, vzhledem k tomu, že nemohu souhlasit s prohlášením, že nikdo Eh, záměrně nekomplikuje lidem situaci, jde pouze o to, že některé členské státy nekonají. Bohužel někdy je zájmem nebo rozhodnutím členským stát, členských států nic nedělat a e, proto nesou odpovědnost. Kdybyste nes, e, například zvážili myšlenku toho, že lidé e, mají povinnost docházet do školy, ale tyto lidé žijí ve vzdálených místech, kde není dostupná veřejná doprava, tak pak můžeme jenom kritizovat, že tito lidé nejednají, jak jednat mají, ale ukazuje je to na neochotu členských států jim zajistit dopravu. A proto bychom neměli i nadále hledat jenom výmluvy, proč situaci neměníme. To byla dlouhá věta, děkujeme. Ještě také. Děkuji, mohu, mohu reagovat na to, co zde zaznělo. Pokud bychom tento problém měli řešit, měli bychom se zaměřit na témata, která se vztahují k celé společnosti a pokud bychom měli aplikovat lidská práva na všechny, tak samozřejmě musíme vyvíjet soustředěnější úsilí. A přejeme si, aby na úrovni komise vznikl tým, kde, bychom, kde by mohli spolupracovat zástupci různých generálních ředitelství, protože to je problematika průřezová. Nemůžete se věnovat třeba jenom školství, pokud tím eh, nezajistíte třeba dopravu do školy a nezjistíte, kde konkrétně bydlí. Když hovoříme o podmínkách třetího světa eh, uprostřed Evropy, Musíme si také uvědomit, že i ve Švédsku třeba e, v tomto smyslu vznikají podobné problémy jako ve Francii nebo Bulharsku. Pokud tedy e, chceme lidem pomoci zvýšit sebevědomí, sebeúctu, tak e, nesmíme zapomínat na historii Evropy. A zároveň se musíme také omluvit těm, jejichž práva jsme ignorovali. Pokud to nedokážeme, budeme i nadále poslouchat Eh, informace o diskriminaci a eh, uslyšíme i nadále rasistické projevy. Není vnímáno jako odsouzení hodné se vyjádřit proti eh, spoluobčanům. To musíme vyřešit co nejdříve. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Barbara, vím, že jste požádala o slovo ale pak bych musel dát slovo každému a to byste pak litovali, že jste mě znovu zvolili za předsedu. Je to opravdu jedna věta. Teď mě budete nenávidět. Tak mohu říct tu jednu větu, nebo ne? Já bych to ukončil. A ukončím to slovy, že samozřejmě vím, že tady kolegové se budou chtít ještě vyjádřit k tomu, co tu zaznělo, a prosím, verte to v tom duchu, v jakém to bylo myšleno. Je to téma, kdy zde máme členské státy eh, a eh, kdy třeba většina členských států zde také uvažovala o tom, jaké má zkušenosti. Já myslím, že je užitečné eh, se také věnovat velmi složité situaci, kdy v některých členských státech ty podmínky jsou opravdu špatné. Já bych řekl paní Sipolis, že se ty podmínky dokonce e, zhoršují po krizi z roku 2008. Dokonce opravdu zaznamenáváme zhoršení situace romské komunity. E, situace tedy celkově je špatná a nezlepšuje se právě naopak. E, čeká nás tedy ještě dlouhá cesta. Mohu tedy slíbit, kolegům, že toto téma dáme opět na pořad jednání. Děkuji všem tedy za podrobné prezentace. Pro nás to bylo nesmírně užitečné a důležité aby se toto téma v nejbližším možném termínu dostalo opět na pořad jednání a děkujeme za eh, nesmírně zajímavé prezentace. Hm, vážení kolegové, ještě než nám odejdou další poslanci, musíme pokračovat dál. Já jsem velmi rád, že mohl ohlásit téma, které mě zde eh, kolegové eh, připravili s tím, že jsem řekl, že dáme 5-6 minut eh, těm právníkům, kteří sledují situaci pana Edwarda Snowdena, aby nás stručně informovali o situaci po usnesení parlamentu schváleném 20. 12. března, takže nás budou tedy informovat o současné situaci. Dám těmto dvěma kolegům bezprostředně slovo. Vím, že to řadu kolegů zajímá, zajímá to i ty, kteří nás sledují online a těch časů je, opra- času je tedy opravdu málo, proto prosím dejte nám alespoň v kostce hlavní informace. Děkuji vám, pane předsedo, já jsem Ben Weisner, jsem z Americké unie pro um, občanské svobody, je zde kolega Eh, z Instituce pro lidská práva, zastupujeme Edwarda Snowdena v USA a jsme velice rádi, že zde můžeme vystoupit na půdě parlamentu. Eh, eh, rád bych předal pozdravy od Edwarda Snowdena, který by rád vyjádřil vděčnost za usnesení, které jej uznává za ehm, obhájce mezinárodních lidských práv a také je rád, že, jsou, že se zasledujete o to, aby mu byla zajištěna ochrana. Samozřejmě můžeme si klát otázku, jaké typy politik sledování by měla vláda té které země přijmout. Eh, eh, rozvinuté společnosti se shodnou na tom, že tato rozhodnutí by měla být transparentní a neměla by se odehrávat jenom za zavřenými dveřmi. My jsme bohužel doufali, že se ještě před koncem mandátu prezidenta Obamy podaří nalézt spravedlivé řešení věci pana Snowdena. To bohužel nenastalo. Pan Snowden i nadále je eh, podle eh, zákona eh, přijaté objem první světové války vystaven trestnímu stíhání za poměrně zásadní trestné činy. Teď se situace pana Snowdena ještě zhoršila, protože nový prezident Eh, na Twitteru ohlásil, že pan Snowden by měl být popraven a také slyšíme názory ze CIA, že by tedy eh, měl následovat trest smrti pro pana Snowdena my doufáme, že se na pana Snowdena nezapomene, protože eh, on mm, má mnoho co nabídnout, velmi rád by byl tady s vámi a velmi se těší na příležitost, eh, která doufejme eh, v dohledné budoucnosti nastane, aby se s vámi mohl setkat. Má poměrně velké zkušenosti, které by vám rád zde nabídl a velmi rád by se e, také spolu s vámi věnoval problematice masového sledování ve svobodných společnostech. Doufám, že výbor e, opět podpoří usnesení pro to, aby byla udělena ochrana panu Snowdenovi. Děkuji vám mnohokrát za váš čas. My skutečně nechceme přetáhnout těch šest minut, které jste nám nabídli. Děkuji mnohokrát za to, že jste přišli. děkujeme za vaše vystoupení. A rozumím tomu také, že máte další jednání mimo parlament, proto nebude následovat rozprava, ale váš hostitel pan Albrecht eh, může zajistit předání dalších eh, dotazů. Vám víme, že tady máte ještě další program, takže prosím, obraťte se na úřad Jana Albrechta, pokud budete chtít těmto právníkům položit další dotazy. Děkuji vám, vážení kolegové, za toto vystoupení. A nyní se dostáváme k bodu 10, tedy otázka mm, k písemnému zodpovězení pro komisi Gerarda Depreze eh, rozhodnutí o návratech. Ehm, a ehm, o navrácení v systému SIS, Eurodac, protože Rárově děkujeme mnohokrát. Je to situace, kdy eh, komise 13. ledna předložila odpověď na tuto otázku, ačkoliv, když už vypršel termín naší praxí na půdě tohoto výboru je tedy tyto věci vznášet jménem členů, takže Žeráre, prosím, eh, předložte tu otázku. Uh, merci, prezident. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, jsem trochu zmaten, protože je to už po druhé nebo po třetí, kdy komise překročí lhuty při odpovědi. Asi už jsou zvyklí eh, na to, že mě pak slyší na výboru Libe. Chtějí mě slyšet, jinak by mi mohli poslat odpověď písemně včas. Ale teď vážně. Eh, Eh, zopakuji to, aby eh, kolegové eh, se zorientovali. Článek 14 návrhu Eurodac předpokládá, že každý členský stát má schromažďovat biometrické údaje každého státního příslušníka třetí země, který nelegálně pobývá na jeho území. Zároveň článek 6 návratové směrnice říká, že členské státy mají přijímat rozhodnutí o návratu vůči státním příslušníkům třetích zemí, kteří nelegálně pobývají na jejich území. To znamená osoby s nelegálním pobytem potom budou zapsány jednak v Eurodaku a jednak v SIS protože i tam se mají zaznamenávat návratová rozhodnutí. A jaká je tedy předatá hodnota těchto dvojích záznamů, kdy budou vlastně jak v SIS, tak v Eurodaku? Jsou eh, tedy lidé, kteří by měli být v Eurodaku na základě článku 14, ale kteří by neměli být předmětem rozhodnutí o návratu a neměli by pak tedy být v SIS. A pokud tomu tak je, pokud eh, existují takoví lidé, jako potom je, jaká potom je přidaná hodnota toho, že se budou zapisovat ještě do Eurodaku. Takže rád bych dostal odpověď komise. Já jsem už ji eh, obdržel, ale rád bych si vyslechl odpověď, protože pak tomu mám ještě doplňující otázku. Ano, mám pocit takového deja vu a zeptal bych se kdo další se chce k tomu vyjádřit? Pan Coelho. Pane předsedo, když dovolíte, já bych raději položil návaznou otázku, až si vyslechneme eh, odpověď komise. Ano, to je určitě příhodné, takže dáme slovo komisi. Panu Kliretovi z generálního ředitelství pro vnitřní otázky, takže eh, zodpovíte otázku pana Depreze, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem Mauro Valiardi ze stejného oddělení, já tedy budu odpovídat na tuto otázku. A nejprve bych se chtěl omluvit za prodlevu při eh, předávání odpovědí na parlamentní otázky. Takže děkujeme panu Deprézovi za jeho dotaz, který je skutečně velice relevantní pro probíhající diskusy o SIS a Eurodaku. Chtěl bych zdůraznit, že jak je vysvětleno a uvedeno ve vysvětlujícím prohlášení k návrhu komise, účel Eurodaku je poskytovat eh, údaje o totožnosti a dokladech nezákonných migrantů s ohledem na možný jejich návrat. A zvláště i těch, kteří se snaží vlastně používat eh, nějaké nekalé cesty, pokud jde o vyhotovení jejich dokumentů a pobývání na území členských států. Mělo by to také zjednodušit návratové řízení, včetně doby, kdy může být eh, migrant zadržován v detenční vazbě a mělo by to zabránit podvodům díky biometrickým údajům. Pak je tady druhý nástroj, to je návrh eh, vlastně za eh, rozhodnutí o eh, navrácení zapisovat do šengenského informačního systému. Toto rozhodnutí je staré několik týdnů a zde je cíl jiný. Cílem je pomoci členským státům při vymáhání rozhodnutí o navracení to znamená uh, zajistit splnění povinnosti návratu. Díky těmto záznamům členské státy budou sdílet doplňující informace o jednotlivých případech prostřednictvím eh, toho styčného úřadu, tak aby úřady členských států mohly potom přijímat opatření týkající se směrnice o návratech a dalších relevantních právních předpisech. Také by to mělo usnadnit provádění existujících pravidel o vzájemném uznávání rozhodnutí o navracení. To znamená, že údaje o jednom nezákonném migrantovi by tedy skutečně měly být k dispozici jak v Eurodaku, tak v SIS. Nicméně, a to je velice důležité říci, bude to přístupné odlišným úřadům a to za odlišným účelem. Budou tam odlišné lhuty pro uchovávání údajů a odlišné pravidla pro uchovávání údajů a to dle e, vlastně pravidla cíleného omezování e, údajů o osobách. Tyto dva nástroje by se tedy měly navzájem doplňovat. Například, když záznamy o navracení mohou být zapsány do SIS teprve po vydání takového rozhodnutí do Eurodaku. Lze zadávat údaje již v časnější fázi bez ohledu na rozhodnutí o navrácení. To znamená, ten, eh, toho konkrétního migranta třeba rozhodnutí ještě nebude v SIS, protože ještě nebylo vydáno, ale už v Eurodaku budou informace o tom dotyčném migrantovi. Nebo jiný případ je, že rozhodnutí o navrácení je vydáno u příslušníka třetí země kvůli eh, tomu, že spáchal trestný čin. A potom v takovém případě by to bylo v SIS a nikoli v Eurodaku. Tak doufám, že tím se mi podařilo vyjasnit eh, tuto eh, otázku. Děkuji. Tak nejprve pan Coelho, pak vrátím slovo Gerardu Prezovi. Takže prosím vás o otázku. Pane předsedo, normálně eh, souhlasím s Gerárem Deprézem, ale dnes tomu tak není. Já chápu odpověď komise, cíl obou nástrojů je odlišný. A pokud tady jsou nějaké pochybnosti ohledně zdvojování postupů, tak eh, si myslím, že by bylo dobré koncentrovat zdroje spíše do šengenského informačního systému, protože je výkonnější. A také je obsáhlejší, pokud jde o vytyčené cíle. To znamená, Chceme-li zabránit zdvojování práce, já tady úplně s tom tedy nesouhlasím, ale v takovém případě by bylo třeba posílit šengenský informační systém a nikoli volit opačnou cestu. Ale budeme mít možnost eh, přijmout politické a legislativní rozhodnutí při revizi nařízení o SIS 2. Ty návrhy už jsou na stole, komise je již předložila a myslím, že tuto diskusi tedy můžeme vést potom na tomto výboru a potom se můžeme rozhodnout e, o struktuře, kterou bychom chtěli vytvořit, abychom skutečně efektivně e, mohli e, přistupovat k těmto rozhodnutím o navrácení. Děkuji. Ano, děkuji. A nyní prosím Gerarde. Děkuji, pane předsedo. Mě mrzí, že Carlos se mnou nesouhlasí, ale já nemohu říct, že bych s ním nesouhlasil, pokud bychom měli něco centralizovat, tak eh, ano, do SIS. S tím souhlasím. Dovolte jednu poznámku a dvě otázky. Eh, nejprve poznámka. Musím konstatovat, že změna systému Eurodaku znamená, že pro každou eh, nezákonně pobývající osobu vlastně bude provedeno 10 otisků prstů a jeden snímek obličeje. V tom novém systému vstup-výstup se budou snímat čtyři otisky e, prstů a jeden snímek obličeje. Proč tady v tom prvním případě je 10 otisků prstů? Jaký je důvod? E, znamená to, že komise chce integrovat všechny systémy? Za druhé, pokud jde o tu odpověď, pokud se podívám na kategorie osob, které by mohly být uvedeny v jedné či jiné kategorii, tak se musím zeptat, zda máte představu o nebo odhad o počtu osob, které budou v SIS a ne v Eurodaku. Máte představu o počtu osob, které zase budou v Eurodaku a nebudou v SIS? Já si myslím, že jich moc nebude. To znamená, ta změna systému Euro, Eurodaku bude stát 29 milionů eur. A já se tedy táži, zda toto zdvojování je skutečně nezbytné. Trvám na svém dotazu. Děkuji, Gerarde. Tak ještě se znovu obrátím na komisi. Zajímala by mě odpověď na tyto doplňující otázky pana Depreze. Jenom stručně, prosím. Děkuji za slovo. Tak nejprve zareaguji na tu druhou otázku. V zásadě, ale ten, to zdůvodnění je stále stejné ze strany komise. My tady vidíme přidanou hodnotu těchto systémů při provádění eh, textů právě kvůli odlišným účelům obou databází. U SIS, respektive návrhu o zavedení nových záznamů o navracení, tam nejde o to, že chceme mít nějaké nové informace o dané osobě kvůli eh, možnosti identifikace. Jedná se skutečně především o to, abychom podpořili vymáhání, abychom tedy podpořili návazné kroky po přijetí rozhodnutí o navrácení a aby bylo možné tedy přejmout opatření eh, k vyhoštění a aby bylo možné tedy uzavřít potom složku dotyčného tím, že se potvrdí, že ta osoba opustila šengenský prostor na vnějším hraničním přechodu. Zatímco u Eurodaku ten scénář je zcela odlišný. Tam se jedná skutečně ryze o identifikaci a o e, obnovené doklady osoby, která možná se snažila lhát o své e, totožnosti. Pokud jde o tu první doplňující otázku, která tady zazněla, e, mohu pouze vzít na vědomí tedy rozdíly, které existují mezi návrhy a mohu připomenout probíhající práci pracovní skupiny o interoperabilitě, Komise tedy se toho také účastní a bude na tom pracovat i nadále během tohoto roku. Děkuji. Gerarde, pokud chceš ještě vystoupit. Ano, pane předsedo, když dovolíte, eh, pokud jde o ten počet otisků prstů a odpověď, kterou jsem dostal, já bych se k tomu vrátil příště a připravím si obsáhlejší argumentaci. Děkuji mnohokrát. Děkuji také panu Koeliovi, že se zapojil do té stručné výměny názoru. Já mám pocit, že pan Deprez právem tedy položil tu otázku, Říkám, že bylo dobré, pane Deprese, že jste tu otázku položil, protože díky tomu jsme se mohli uvědomit rozsah toho problému. Myslím, že ta diskuse byla velice eh, užitečná a navzdory tomu, že tady panuje nadále neschoda. Takže děkuji za položení eh, té otázky, určitě to mělo svůj význam a děkuji také komisi za její dnešní odpovědi. Děkuji, Žerárde, takže máme ještě kratičkou přestávku a eh, pan Depres, mám ještě druhou otázku. Promiňte, pane předsedo, tady je ještě jedna otázka. Omlouvám se, že ráda, ano, máš úplnou pravdu, takže prosím, vem si slovo. Takže ještě jednou děkuji, pane předsedo. Takže znova k SIS článek 24 nařízení 80, 1987-2006 upřesňuje, za jakých podmínek záznamy pro účely odepření vstupu nebo pobytu může tedy být zapsáno do SIS 2. Tyto podmínky jsou obsáhlé a proto v bodech odůvodnění je uvedeno, že je třeba provést harmonizaci na návrh komise ohledně důvodů pro zapsání eh, tohoto záznamu, protože zatím každý členský stát má v tom volnost. Pokud jde o tu škálu prostředků, které lze použít. A článek 24.5 říká, že komise by měla přeskoumat, tři roky po vstupu nařízení v platnost ustanovení článku 24 a na základě tohoto přeskumu by měla předložit potřebné návrhy tak, aby se dospělo k větší harmonizaci kritérií pro záznamy. A já se tedy ptám, zda komise provedla tento přeskum ve smyslu článku 24 a pokud ano, kdy hodlá tedy předložit návrhy eh, harmonizace nebo nějakých změn. Děkuji, Gerarde. Omlouvám se, neuvědomil jsem si, že tady ještě ta otázka na článek 24. Takže komise, eh, prosím, provedli jste, provedli jste přeskum článku 24, to je ta druhá otázka pana Depréze. Máte na to odpověď? Ano, děkuji, pane předsedo. Jmenuji se Vile Klarhot a budu eh, odpovídat na tuto otázku jménem komise. Bohužel musím doznat, že skutečně odpověď na tuto otázku vám nebyla doručena, ale mohu vám poskytnout eh, některé informace. Pokud jde o hodnotící zprávu, která bude obsahovat posouzení článku 24, eh, to bylo zveřejněno 21. Eh, prosince, takováto hodnotící zpráva a ta se zmiňuje právě i této otázce vyhodnocení dle článku 24. A výsledek hodnocení se také odráží v návrzích eh, o přeskumu SIS a konkrétně v návrhu o používání SIS k hraničním kontrolám a také v návrhu o využívání SIS pro navracení. Děkuji. K té druhé otázce už nemáme moc času. Prosím, deprez, že, pane Deprezi. Ano, já to budu dále sledovat velice pozorně. Děkuji vám. Ano, to je klasický závěr Gerard Depreze. Děkuji mnohokrát a děkuji za to, že jste nám umožnil dodržet čas. Jak už jsem říkal, u první otázky bylo velice užitečné se tím zabývat, takže děkuji mnohokrát i komisi. Tak kolegové, teď eh, na chvilku odročíme a půjdeme eh, pak na bod 12, tedy zasedání s komisařkou Jourovou, která už je tedy zde. Tak kolegové, jsou všichni připraveni na další bod na pořadu jednání, zasedání s, panou, s paní Jourovou? Dobře, takže to je bod 12 na pořadu jednání, kolegové, strukturovaný dialog s komisařkou Věrou Jourovou, komisařkou pro spravedlnost, eh, spotřebitelskou a genderovou rovnost. Připomínám, že toto je strukturovaný dialog, což znamená, že se snažíme ji strukturovat eh, lépe než obvykle. Takže nejprve budou koordinátoři a poté poslanci. Budeme diskutovat o implementaci pracovního programu na rok 2016 a o prioritách na rok 2017. Takže místo toho, že bych vás zdržoval, dáme slovo rovnou paní komisařce a pak dostanou slovo koordinátoři a poslanci. Nevidím zde mnoho poslanců, ale jsem si jist, že budou postupně přicházet a řečnický seznam bude dlouhý. Takže abychom zajistili maximální debatu, eh, je potřeba, aby paní komisařka nejprve přednesla svůj proslov a eh, poté se budeme ptát. Máme celou řadu důležitých témat, mimo jiné Privacy Shield a myslím si, že je garantováno, že otázek bude spousta s tím, jak poslanci budou postupně přicházet. Takže paní komisařko, máte slovo. Vítáme vás z celého srdce a těšíme se na to, co nám řeknete. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, v první řadě mi dovolte poblahopřát tady Klódovi k znovu zvolení do pozice předsedy tohoto výboru. Těším se na úzkou spolupráci s vámi všemi v novém roce. Naposledy jsme se setkali někdy v září nebo v říjnu. Od té doby se stala spousta věcí, a e, já jsem velice ráda, že zde dnes mohu být, abych vám poskytla aktuální informace a vyslechla si vaše komentáře a návrhy na další spolupráci. Myslím, že se asi všichni shodneme, že rok 2016 byl velice složitý pro Evropskou unii. Naší nejlepší reakcí je, abychom byli co nejlépe připraveni na reálné výzvy, kterým lidé čelí, abychom zajišťovali jejich práva, abychom posilovali jejich bezpečnost, abychom bojovali s diskriminací, rasismem a projevy nenávisti. Společně jsme již let čeho dosáhli například v oblasti ochrany osobních údajů, v oblasti boje proti podvodům v evropském rozpočtu, v procedurálních otázkách a blížíme se také zřízení úřadu Evropského státního zástupce. Eh, chtěla bych vám poděkovat za podporu a konstruktivní kritiku, která nám umožnila těchto cílů dosáhnout. Doufám, že budeme pokračovat ještě s větším odhodláním v druhé polovině vašeho, vlastně i mého funkčního období. Máme velice solidní rámec na ochranu dat a aktivně zajišťujeme jeho řádnou implementaci. Mimo jiné proto, abychom zharmonizovali pravidla pro elektronickou komunikaci a pravidla pro evropské instituce. Komise placuje, pracuje s veřejnými orgány a s biznesem, aby zajistila řádnou implementaci těchto reform přípravě na jejich aplikování v květnu 2018. Pořádají se časté schůzky s členskými státy a s pracovní skupinou podle článku 29, tak aby se zajistila konzistentnost implementace. Jak víte, vždycky říkám, že eh, přijetím té všeobecné směrnice o ochraně údajů práce neskončila, pouze tím začala. A už teď vidíme, že před námi je práce ještě spousta. Eh, takže eh, společně s partnery, jak říkám, s tou pracovní skupinou podle článku 29, to chceme z života schopnit, abych tak řekla a chceme dosáhnout eh, našeho cíle, tedy chceme mít jednotná pravidla aplikovaná v celé EU. Co se týká návrhu e-privacy, eh, což je odpovědnost místo předsedy Ansipa, zde bych ráda zdůraznila, že naším cílem bylo zajistit, že nebude docházet k duplicitě ani k protimluvu mezi eh, všeobecným rámcem a pravidly e-privacy tak abychom zajistili právní jistotu pro podniky i soukromé osoby. Návrh revidovaného nařízení 45 2001 eh, má za cíl modernizovat eh, pravidla na ochranu osobních údajů eh, ustažněná na evropské instituce, orgány, agentury. Chceme co nej, nejširší harmonizaci s tou všeobecnou směrnicí o ochraně dat. Obě navrhovaná, obě, oba navrhované předpisy by měly být účinné od května 2018 společně s tím všeobecným rámcem na ochranu osobních údajů. A zde bych vás ráda požádala o podporu v co nejsvižnějších vyjednáváních o podobě eh, těchto dvou textů. 10. ledna komise připravila strategický přístup k mezinárodním transferům osobních údajů a podporuje eh, lepší implementaci ochrany osobních údajů na celém světě. Naším hlavním cílem je, když jsou data, osobní údaje Evropanů přenášeny do zahraničí, že ta ochrana osobních údajů půjde s těmi daty. Spolupracujeme s zeměmi, které mají zájem na přijímání silné legislativy na ochranu osobních údajů a budeme je podporovat v tom, aby přijímali principy na ochranu osobních údajů shodné s těmi, které budou platné v Evropě a budeme se angažovat i v diskusích o um, možných nových rozhodnutích o adekvátnosti s klíčovými partnery, například v Ázii. Začneme Japonskem a Jižní Koreou, kde v nedávné době byla přijata nebo modernizována legislativa na ochranu osobních údajů. Kromě toho budeme hrát aktivnější roli na mezinárodních fórech, kde chceme dosahovat vysoké úrovně ochrany osobních údajů na globální úrovni. Například budeme prosazovat co nejrychlejší uzavření eh, revidované úmluvy 108 Rady Evropy. V oblasti vynucování práva potřebujeme bezpečnou možnost, jak vyměňovat osobní údaje. To musí být podloženo velice robustními standardy ochrany osobních údajů. Eh, Zastřešující dohoda EU-USA o ochraně osobních údajů, kterou jste v prosinci schválili velkou většinou hlasů, je dobrým příkladem toho, jak spolupráce v oblasti vynucování práva může být i velice eh, kladno, kladným eh, faktorem, který podporuje standardy na ochranu osobních údajů. Ráda bych vás informovala, že po eh, vstoupení v platnost Judicial Redress Act tato zastřešující dohoda vstoupí v platnost 1. února a tím pádem budou konečně evropští a američtí občané na stejné úrovni, co se týká jejich práv na ochranu osobních údajů v USA. Co se týče Privacy Shield, zde vás mohu informovat, že komise a naše orgány na ochranu osobních údajů velice úzce spolupracovaly s americkou stranou na implementaci celého rámce. V tuto chvíli Máme 1700 firm, které se registrovaly do tohoto systému a ten systém funguje dobře. A teď spoléhám na novou americkou vládu v tom, že potvrdí závazky, které z Privacy Shield vyplývají. To um, souvisí s tím, že bude eh, potvrzena směrnice, prezidentská směrnice 29, která je základní součástí Privacy Shield, kde se mluví o e, výjimečném přístupu dat pro účely národní bezpečnosti a vyžaduje to také kontinuální účinné fungování e, nového ombudsmana. Každoroční e, revize je velice důležitý proces. Příslušné orgány EU a USA, například naše orgány na ochranu osobních údajů, se budou aktivně podílet na přípravě této revize jak už jsem řekla při minulých příležitostech, mám zájem na silném silné angažovanosti Evropského parlamentu v této věci. Ale ještě před, touto první, před první takovouto společnou revizí budu mluvit se svými protižky v USA, budu zdůrazňovat eh, nutnost kontinuální plné implementace pravidel i na straně USA. Mám v plánu USA navštívit někdy z kraje jara. Teď mi dovolte se na chvíli pozastavit eh, nad otázkami v oblasti trestního práva. Ráda bych vám na úvod z celého srdce poděkovala za e, důraznou podporu při dosahování dohody ohledně takzvané směrnice PIV, tedy směrnice proti podvodům. To je velice zásadní krok na ochranu finančních zájmů Unie, tedy začlenění vážných přeshraničních podvodů na DPH do rozsahu této směrnice a tím pádem i do kompetencí Evropského e, státního zástupce. Eh, je to velice efektivní reakce na tyto komplexní trestné činy. Před rokem tomu ještě nikdo nechtěl uvěřit, ale teď už tady máme eh, v rámci té směrnice PIV ty přeshraniční podvody na DPH. Ještě jednou vám za to děkuji. Co se týká úřadu veřejného, eh, pardon, evropského státního zástupce, mým cílem vždy bylo zřídit nezávislou a efektivní kancelář Evropského státního zástupce, což bude výhodné jak pro společný rozpočet, tak pro oblast bezpečnosti, svobody a spravedlnosti. Nicméně na Radě pro spravedlnost v prosinci 2016 bylo prohlášeno ze strany Švédska, že Švédsko se do tohoto systému nemůže zapojit. A tu absentující jednomyslnost potvrdil Koreper zrovna minulý týden. Tento pátek se setkají neformálně ministři spravedlnosti a budou o tomto tématu diskutovat, budou diskutovat o dalších krocích. Pakliže rada jednomyslnosti nedosáhne, smlouva předpokládá, že ti, kteří jsou ochotni eh, státního zástupce zřídit prostřednictvím rozšířené spolupráce, mohou toto téma Eh, svěřit Evropské radě. Já spolehám na vaši plnou podporu i v otázce zřízení úřadu státního zástupce na evropské úrovni i v těchto složitých okolnostech. Mé služby tvrdě spolupracují s malckým předsednictvím, aby se zajistilo, že úřad evropského státního zástupce bude zřízen. Účinný st- evropský státní zástupce vyžaduje účast co nejvyššího počtu členských států prosinci navrhla komise nařízení o vzájemném uznávání příkazů pro zmrazení a konfiskaci majetku. Stávající právní rámec nereaguje dosti pružně na fakt, že zločinci často skrývají své, svůj majetek v jiných členských státech. Více než 98% zisku z trestné činnosti aktuálně je nedotknutelných protože se pohybují právě v tom přeshraničním kontextu. Ten návrh tento problém řeší. Ehm, navrhujeme přímo platná pravidla, jasné termíny, včetně velice krátkých termínů pro příkazy na zmrazení majetku 48 hodin na uznání takového rozkazu a jeho provedení. Ehm, další velice komplexní téma, na kterém pracujeme, je přeshraniční přístup k elektronickému důkaznímu materiálu. Internet nezná hranic ale jurisdikce členských států hranice zná. Elektronické evidování důkazních materiálů je dnes zapotřebí při řešení komplexních trestně právních řízení. A proto, jak to požádala Rada, eh, aktuálně pracujeme na následné, následných krocích. A pak je zde důležitá otázka eh, zabránění tomu, aby teroristé a kriminálníci eh, financovali své operace tím tedy, že budeme implementovat pravidla, která jim zabrání zneužívat náš systém a prát špinavé peníze. Jak víte, Rada už má vyjednávací mandát a já doufám, že i parlament eh, bude schopen už tento týden k podobnému mandátu dospět, a když ne tento týden, tak co nejdříve. Zejména bych ráda zdůraznila nutnost zachovat co nejvyšší úroveň ambicí eh, z hlediska transparentnosti skutečných vlastníků. Eh, rovněž jsem vyslyšela vaše obavy, které jste vyjádřili zrovna minulý týden ohledně aktu v přenesené pravomoci, co se týká seznamu vysoce rizikových třetích států. Toto beru velice vážně. Aktuálně připravujeme hodnocení toho, jak z této věci pokročit dál. Pracujeme na plánu a o tom vás také budeme informovat. Vážení poslanci a poslankyně, eh, stručně bych se ráda vyjádřila k důležitým otázkám, eh, co se týká boje proti diskriminaci a nenávistných projevů, co se týká ochrany žen a dětí v rámci migrace a co se týká Romů. Máme jeden nový nástroj, ten se jmenuje eh, Etický kodex proti um, projevům nenávisti na internetu. Odsouhlasili jsme to v květnu 2016 celou řadou firem. Ehm, výsledek eh, hodnotícího cvičení v prosinci ukázal eh, velký postup, ale stále dost prostoru pro další zlepšení tohoto kodexu. Zjistili jsme výrazné rozdíly ve výsledcích eh, stát od státu a v rychlosti, jak rychle byly nelegální weby zavírány. Výsledek takovýchto šetření a odstranění příslušného webu závisí na jazyce na zemi, odkud příslušná notifikace pochází a k tomu by docházet nemělo. Eh, rovněž se zabýváme otázkou postupu v jiných oblastech, jako je například transparentnost eh, vůči uživatelům a využívání pozitivních příkladů. Je potřeba používat pozitivní příklady, zejména když tyto pocházejí z dané komunity nebo z občanské společnosti. To je velice mocná zbraň proti radikalizaci. A já bych ráda poděkovala všem vám, kteří jste se aktivně podíleli na fóru o právech dítěte, konkrétně za to, co se týká ochrany dětí v rámci migrace. My jsme své finanční prostředky DAFNE zaměřili právě na toto téma v roce 2016 a teď připravujeme společné komuniké ohledně informování o situaci eh, nezletilých bez doprovodu, připravujeme konkrétní doporučení pro členské státy. I nadále se zaměřujeme také na situaci žen eh, v rámci migrace. Také řešíme otázky toho, jak rozpoznat a řešit případy zraditelných osob. Poskytujeme finanční prostředky na podporu integrace uprchlic. Jak víte, Navrhli jsme také, aby Evropská unie ratifikovala Istanbulskou úmluvu, která obsahuje doložky týkající se právě migrantek. Aktuálně hodnotíme e, nutnost podnikat v této oblasti další kroky. Romové i nadále trpí diskriminací, a to každý den, v každodenním životě i v Evropě. My podporujeme členské státy v této oblasti, ale spustili jsme také celou řadu procedur e, ve věci porušení pravidel v rámci e, rámcového rozhodnutí Rady o rasismu a xenofobii v, souč- v letošním roce spustíme přeskum v polovině období pro eh, evropský rámec eh, pro národní integra- programy integrace Romů, čímž připravíme cestu pro eh, proces strategie po roce 2020, kdy stávající rámec skončí. A už teď implementujeme také celou řadu kroků na posílení rovnosti osob LGBTI, které jsme představili v loňském roce. Komise se bude v únoru účastnit konference hostěné malte, maltským předsednictvím ohledně implementace eh, těchto kroků. Na tomto místě bych ráda na závěr ještě jednou zdůraznila eh, význam úzké spolupráce ve všech těchto otázkách. Je potřeba aplikovat eh, nástroje, které máme k dispozici a dále je posilovat tak, abychom mohli lépe reagovat na výzvy, kterým čelíme. A teď se těším na vaše otázky a názory na to, jak ve všech těchto společných cílech dále postupovat. Děkuji vám. Um, Děkuji mnohokrát, paní komisařko. Je to taková připomínka z obrovské škály problémů a témat, které máme na stole. Já bych jenom stručně zmínil že ne dnes, ale zítra bude komisařka k dispozici ještě před zasedáním Rady vnitro a spravedlnost s tím, že tam bude méně témat, která nás které nás čekají zítra, ale intenzita bude také zásadní a proto bychom měli nalézt cestu, jak se setkávat častěji, abychom o těchto tématech hovořili. Prostě eh, tady eh, je velice těžko zvládnutelná ta obrovská šíře témat, která musíme projednat od eh, ochrany údajů přes úřad Evropského veřejného žalovce. To by všechno vydalo na samostatné zasedání. Zatím máme poměrně rozumný čas, abychom zvládli hlavní otázky. Nejprve dám slovo koordinátorům a prosím kolegy, aby nepřekračovali dvě minuty, protože eh, seznam řečníků je obrovský. A nejprve dám tedy příležitost koordinátorům a prosím o disciplinovanost a apeluji na vaši stručnost. Paní Mecela, děkuji Klode, děkuji vám paní komisařko. Já budu stručná, protože chci dát co nejvíce času kolegům. Hm, zmínila jste, že rok 2016 byl náročným rokem. Já si dovolím jenom požádat o takové potvrzení, zda jste již slyšela od Spojených států jasný závazek, že splní všechny eh, závazky v souvislosti s rámcovou dohodou EU-USA, eh, e ochrana soukromí a podobně. Jak moc jste v kontaktu s představiteli USA s tím, a zda se tedy naši občané mohou spolehnout na to, že to bude moci být implementováno. Také zmiňujete další stát jako Japonsko, zaměřujete se i na další uh, Ehm, kontinenty i bez ohledu na to, jakou mají právní úpravu ochrany soukromí. A pak eh, zranitelné ženy v procesu migrace zmiňujete další kroky. Eh, prosím vás o zkonkrétnění, o jaké další kroky půjde, kromě eh, finančních prostředků pro státy, které to potřebují. Děkuji a děkuji za stručnost. Za SD. Děkuji vám. Děkuji vám. Děkuji vám a já bych na úvod položila otázku k evropskému veřejnému žalobci, protože mám pochybnosti o tom, zda to uspěje, pokud se toho ne zapojí všechny členské státy. A pokud se rozhodnou zapojit, jaké konkrétní pravomoci a práva vzniknou oproti eh, pravomocem a kompetencím národních mm, státních zástupců nejvyšších státních zástupců a e, jaké pravomoci tedy e PPO bude mít a jaké dopady to bude mít pro osoby podezřelé z trestných činů a obviněné z trestných činů, jakým jaká budou mít práva a jak se budou dále rozvíjet úpravy eh, trestně právní problematiky. A ještě další otázka, co přípustnost důkazního materiálu. Situace v členských států v tomto ohledu je velmi odlišná. A tady musíme znát jasná pravidla. Ráda bych položila ještě další otázku k databázím, které máme Hovoří se zde o ochraně soukromí, ale když si uvědomíme, že zmíněné databáze se stále více využívají ve vymáhání práva, eh, jaké existují pojistky, jako například zásada prezumpce neviny. Ehm, zapojujete se také do těchto procesů, včetně procesů diskusí o interoperabilitě. A poslední bod. Ehm, v několika státech probíhají diskuse o tom, že postavení žen se zhoršuje, že jejich práva nejsou respektována. Jaké další kroky chcete podniknout? Eh, tato téma je také na pořadu jednání Rady vnitro spravedlnost paní Intveld Zalde. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, paní komisařko. Budu stručná, protože nemáme moc času eh, k transatlantické situaci. Eh, rámcová dohoda má vstoupit v platnost 21. února, ale před Běžnou podmínkou je, eh, upla- je stašení výjimek pro eh, ochrany soukromí. Jaké máte záruky, že to opravdu nastane od prvního druhý? A co, eh, jaká bude situace, pokud toto nenastane, ta dohoda pozvěla platnosti? A ještě k problematice ochrany soukromí. Ombudsman byl zrušen v souvislosti s novou administrativou, nový ombudsman však zvolen nebyl. Jaké záruky máme k tomu, že nový ombudsman, ačkoliv nejsem vůbec přesvědčena eh, o tom, té konkrétní osobnosti. A ještě předtím, než eh, opustil svůj úřad, prezident Obama přijal eh, pravidla, která umožní úřadu NSA přesunout obrovské objemy dat. Zajímalo by mě, zda toto odpovídá principu Privacy Shield a také by mě zajímalo, také mi to dělá starosti, jaký je strategický přístup transferu dat k třetím, do třetích zemí, které jsou vnímány jako klíčoví obchodní partneři. A e, když si uvědomím vyjednávání s, člen, s Spojenými státy o transferu údajů, tak e, daleka nejsem přesvědčena, že tady budou uplatněny správné standardy. A nakonec k rámcové dohodě o výjimkám z aktu ochrany soukromí se zájmem jsem e, zaznamenala, že jste vydali zprávu o PNR a SWIFT dohodách, to bych ráda viděla, protože už je to nějakou dobu, co jsme takové zprávy k těmto tématům viděli. A velmi ráda bych si ujasnila, jaká je situace s těmito akty. Zda jsou vyčleněny z aktu ochrany soukromí a jaký bude jejich osud, pokud řekneme, že rámcová dohoda ale může být um, platná jenom pokud budou zmíněné výjimky zrušeny. Vše souvisí se vším a přitom některé prvky chybí. Já nejsem zcela přesvědčena o tom, že by eh, prezident Trump byl novým šampionem v ochraně eh, dat, eh, ale možná víte více, než víme vy. Děkuji. To ponechám bez komentáře. Za zelené, paní Sargentine. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Tři otázky. Za prvé, Eh, ono to vypadá jako hrozně dávno, ale eh, v minulém týdnu prezident Obama ještě ve svém úřadu umožnil NSA sdílet hrubá data, která eh, se sbírají v jakémkoliv formátu s dalšími bezpečnostními agentury, CIA, FBI a další. My. Můžete se k tomu vyjádřit? To jsou zprávy z New York Times. Můžete se nad tím zamyslet, jaké to bude mít dopady na Privacy Shield? Ještě e, předtím totiž e, NSA sdílela jenom analýzy, ale nikoli e, syrová data. A pak téma antidiskriminace a rovnoprávnosti. Já jsem si přinesla sebou složku z loňského roku, která se věnuje eh, právům menšin LGBTI a za kolegyni Ulrku Lunáček bych se ráda zeptala, eh, jaké další kroky jsou přijímány k této cestovní matě LGBTI protože už je to více než rok, než eh, co to komise schválila. Vy jste slíbili pravidelné informování o pokroku. Prosím, eh, informujte nám nás o současné situaci v řešení této problematiky. A poslední téma se týká směrnice o rovném zacházení eh, v dopise, ustavujícím dopise z roku 2014 vás eh, předseda Korpo věřil řešení problematiky rovného zacházení. Eh, tam, kde historie je eh, velmi daleko, do dob, kdy jsem zdaleka ještě nebyla poslankyní, zajímalo by mě, co plánujete konkrétně v nadcházejících měsících za malckého předsednictví, abyste odblokovali směrnici o rovném zacházení. Děkuji. Děkuji a dám prostory k odpovědím, ale poprosím vás, paní komisařko, zda byste nám mohla poslat nástroj od um, nejvyššího státního zástupce USA, který eh, bude zmiňovat také eh, příjemce eh, těchto sdělení bez mikrofonu. Ne, nebudu dál slovo koordinátorům, kteří tady nejsou a zastupce GUE se nehlasil a vím, že se o slovo hlásí mnoho řečníků, tak chci ponechat prostor pro poslance. Tak prosím o stručnost. Paní komisařku, máme velmi dlouhý seznam řečníků. Děkuji, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím otázky k současné situaci propojit a e, také pohovořím o našich kontaktech e, se Spojenými státy, administrativou Privacy Shield. E, vy, dobře víte, se jako vím já, že fungování tohoto štítu je kontinuální záležitost, není to jednorázové rozhodnutí. Systém představuje mechanismus, který předpokládá spolehlivé kontinuální kroky a splnění závazků na obou stranách Atlantiku. Hlavním závazkem však je, e, zůstává závazek na straně USA. Máme tam sedm orgánů v administrativě USA, které musí pokračovat na, e, v krocích, které zahájily na základě dohody o e, Privacy Shield. Pak eh, máme tedy federální výbor pro obchod, pak orgány pro státní bezpečnost, které také musí splnit své závazky ke splnění toho, co si tedy přece vzali a v současné chvíli očekávám kontinuitu. Také nemohu v této chvíli eh, předpokládat, že by se prezident Trump stal šampionem a velkým obhájcem ochrany soukromí Evropanů. V této chvíli zatím nikdo nic takového předpokládat nemůže, ale já jsem zatím testovala kolegy na druhé straně Atlantiku. Mě, diskutovala jsem s Penny Brisket, tedy Eh, svým protějškem ve vyjednávání a s kongresmenem Sensebrenderem, který již napsal dopis prezidentu Trumpovi, eh, aby vysvětlil význam zabezpečení ochrany soukromí a ochrany údajů, které přicházejí z Evropské unie do Spojených států a význam Privacy Shield. A já samozřejmě také plánuji cestu do Spojených států amerických, eh, co nejdříve, jak jen to bude možné, abych se setkala se svým protějškem, to bude pan Ross, abych s ním, ale také s novou americkou reprezentací v oblasti bezpečnosti prodiskutovala tyto problémy eh, a zdůraznila absolutní význam eh, Privacy Shield a jeho zachování a pokračování, protože jinak, a to musím zopakovat, protože to bylo jednostrané rozhodnutí, které padlo ze strany Evropské unie, Evropské komise, které může být opět pozastaveno formou jednostraného rozhodnutí, pokud se ukáže, že systém nefunguje. My samozřejmě monitorujeme předsednickou směrnici 28, což v ní máme jako základní pilíř ehm, legislativy, sledujeme také další právní úpravy, které vznikají a samozřejmě splníme všechny podmínky, které zakazují masové sledování a které otevírají možnost sběru dat pouze e, za splnění předpokladu nezbytnosti a uměrnosti. Situaci tedy monitorujeme a samozřejmě budeme také velmi brzy, ještě předtím, než se do USA vydám, klást otázku, jak bude dále fungovat úřad ombudsmana. Ombudsman vznikl v zájmu eh, Privacy Shield s tím, že by měl řešit stížnosti a požadavky. Já jsem velmi otevřeně v médiích sdělila, že bych si přála, aby nějaký eh, klient na Twitteru předložil ehm, stížnost, protože je důležité, aby to lidé využívali a my také ověříme, zda e, jsou splněny podmínky, které vnímáme jako nezbytné, tedy nezávislost e, úřadu národní bezpečnosti a nestranost, nezávislost e, orgánu je zachována. Čeká nás tedy hodně práce. Do The people who understand uh, the American... Ujistili mě lidé, kteří rozumí problematice USA, že pan Trump je uh, biznismen, který rozumí tomu, co je dobré a co je špatné pro podnikání, pro obchod, tak zcela jistě systém bude hodnotit právě z tohoto úhlu pohledu a já chci americké partnery ujistit o tom, že se budeme snažit vnímat velice striktně problematiku ochrany soukromí Evropanů. Budeme situaci sledovat, se sbíráme údaje pro první výroční zprávu, která má výjít v září. Máme několik komunikačních kanálů, tedy nejenom informační kanál, eh, z oficiálních míst v USA, ale také z nejrůznějších dozorových organizací a monitorujících nevládních organizací, Máme také kanál monitorování tisku a médií v USA. Máme také naše vlastní úřady ochrany údajů, které situaci také monitorují. E, takže naše první e, výroční zhodnocení nebude žádným uh, Eh, malováním na růžovo, ale bude pravdivou zprávou o situaci a eh, to bude také ujištěním amerických partnerů, že eh, ochranu soukromí Evropanů bereme skutečně vážně, kdykoliv se data předávají do Spojených států amerických. A k rámcové dohodě musím vás informovat, že 17. ledna 2017 Loreta Lynch státní zástupkyně ehm, ehm, jmenovala ehm, zástupce federálních orgánů, jako například Ministerstvo vnitra USA, Ministerstvo spravedlnosti USA a FBI, jakož to orgány s oznamovací povinností, kde eh, tímto ukončila vnitřní postup pro vstup nových právních předpisů v platnost. Tato dohoda tedy vstupuje v platnost prvního druhý. Pokud to bude nezbytné, eh, tak budou jmenovány další agentury, tedy pokud nová eh, vláda USA změní eh, institucionální nastavení ve vymáhání práva, tak eh, my eh, máme tedy také závazek designovat také tyto agentury. Jde o kontinuální proces, není to jednorázová záležitost ani na naší, ani na americké straně. Tolik tedy k situaci. Prohlášení komise vyjde v úředním věstníku 1. února spolu s oficiálním oznámením vstupu eh, tohoto dokumentu v platnost. Prohlášení rady již bylo vydáno na eh, stránkách rady. Při rozhodnutí rady eh, uzavřít tuto dohodu 2. prosince 2016 k mezinárodním přesunům ehm, dat, na to se ptala Sophie Infeld, Oznámili jsme, že budeme zvažovat možnost rozhodnout se o eh, budoucích rozhodnutích o přiměřenosti, když zjistíme eh, vzhledem k dalším třetím státům, že zda existují eh, dostatečné pojistky zajišťující ochranu soukromí a takové rozhodnutí můžeme přijmout s dostatečnou znalostí systému v daném členském státě. Víte, že rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Šrems Eh, jasně stanoví kritéria, eh, co takové rozhodnutí musí obsahovat a jaká kritéria musí být splněna. To je tedy hlavní princip, kterým se řídíme, tak když to postupujeme vůči Japonsku a Jižní Koreji, kde byla přijata v poslední době nová legislativa, aby se zvýšil stupeň ochrany soukromých údajů. Mezi třetími státy je 108 států, které má nějakou právní úpravu k ochraně soukromých údajů, ale jenom některé z nich vnímáme jako možné kandidáty pro monitorování a hodnocení situace do hloubky, abychom začali uvažovat a plánovat rozhodnutí o přiměřenosti. Víte, že takové rozhodnutí představuje určitý eh, riskantní krok, který by komise měla přijmout, protože do určité míry se stává také spolu zodpovědnou za situaci v dané třetí zemi. Proto k tomu budeme přistupovat velmi opatrně. Na, co se týče dalších světa dílů, uvažujeme o podrobnější monitorování situace v Brazílii. A když se vrátím do Ázie, tak uvažujeme také o Indii do budoucna. Ale pro letošní rok, když hovořím o intenzivnější práci, testování nezbytných podmínek v třetích zemích, tak je to Japonsko a Jižní Korea. Já vím, že už mluvím moc podrobně. A k databázím a interoperabilitě. Máte naprostou pravdu, že v této oblasti jsme eh, velmi aktivní, protože nás k tomu vedou bezpečnostní hrozby současné doby a musíme mít lepší informace o tom, kdo se přesouvá po území Evropské unie. Proto eh, vymáháme lepší fungování šengenského informačního systému, vytváříme nový systém exit-entry eh, a pracujeme ještě na dalších systémech, které vždycky, tedy pravidla, také zahrnují sběr osobních údajů e, i spolupráci s e, státními příslušníky třetích zemí. A v komisi samotné vytváříme strukturu, která by vytvořila nejlepší cestu, jak chránit soukromí lidí, a velmi intenzivně jsme se zapojili do práce vytváření nových systémů nebo eh, aktualizace systémů stávajících a eh, víme, že bez našeho schválení nemůže takový systém být ani navržen, ani začít fungovat sám. My tedy eh, aktivně přispíváme do tohoto procesu a stanovujeme nejvyšší možné standardy ochrany soukromí Eh, práci na všech těchto systémech. A ještě druhá věc, o kterou usilujeme, je interoperabilita systému a efektivní práce, protože všechny tyto elektronické systémy eh, jsou mimo jiné všechny velmi eh, nákladné a mm, musíme tedy s nimi zacházet co nejefektivněji a co nejvíce ekonomicky. A nyní bych se ráda zmínila o tématu úřadu Evropského veřejného žalobce. Já jsem už zmínila, že e, k našemu zklamání jsme přišli o jednomyslnost tím, co prohlásilo Švédsko a také jsme si e, vědomi hlasování v Kamerov, tedy v nizozemském parlamentu, který také nepodpořil myšlenku, že by se ehm, Nizozemsko mělo stát dalším zakladatelem EPO. Ehm, některé země jako Polsko a Maďarsko ještě váhají. Tady s vámi mluvím naprosto otevřeně, abyste si udělali jasný obrázek o situaci. Já sama jsem navštívila všechny tyto země, eh, mluvil jsem se zástupci národních parlamentů, velmi intenzivně jsem v kontaktu s ministry spravedlnosti. Pokud se mě zeptáte, proč tyto státy eh, chtějí zůstat mimo tento systém, tak je to z různých důvodů. Já vám sdělím argumentaci švédská od eh, několik zástupců Švédska, jsem slyšela, že Švédsko nepotřebuje EPPO, protože jejich systém státního zástupce funguje dobře. A já jsem si pak uvědomila, že jde o nedorozumění, protože EPPO by neměl, eh, nevzniká proto, aby zlepšil trestní stíhání členských státech. Naopak doplňuje eh, práci těchto státních zástupců, pokud jde o trestnou činnost proti finančním zájmům Unie. A pro Švédy je toto velmi silný argument, protože pokud se právě oni rozhodnou být mimo tento systém, tak se vlastně vzdávají eh, možnosti eh, mít finanční prostředky svých daňových poplatníků pod kontrolou, protože Švédsko je čistým přispěvatelem do rozpočtu EU. E, zcela jiná situace je v Polsku, tam jsem byla také, hovořila jsem s ministrem spravedlnosti a s dalšími hlavními představiteli, kteří celý proces ovlivňují. A tam je e, ústavní otázka, která je překážkou e, v hladkém e, přijetí tohoto aktu. Ale jak může stát, který dostává jednu čtvrtinu strukturálních fondů, být mimo systém, který vznikl nebo vzniká právě proto, aby bylo možné šetřit případy úplatkářství a podvodů v souvislosti se strukturálním fondy. To si nedovedou představit. A pokud to nastane, tak musíme uvažovat o cestách, jak nově nastavit politiku soudržnosti, pokud nějaká bude vůbec existovat po roce 2021 a vzít v úvahu také EPPO jako jeden z faktorů pro vyjednávání o politice soudržnosti. A co se týče podvodu z DPH, kolotočovém podvodu, tak tohle výrazně mění celou situaci a mě osobně to posílí eh, v boji za eh, vytvoření e PPO a zapojení se co nejvíce členských států, které budou také spoluzakladateli e PPO. Myslím, že právě tady nastane eh, hodina pravdy poté, co se Evropská rada rozhodne, zda právě to eh, takto rozhodne, protože eh, my jsme se rozhodli předložit toto téma samitu Evropské unie eh, v březnu a uvidíme, kolik členských států bude připraveno se připojit. A pak tam byla ještě otázka ke kompetencím, struktuře, ženám a migraci a chcete se třeba té otázce věnovat, až dostaneme další otázky, protože celá jistě se ještě budete chtít vrátit k EPPO a já se ještě k problematice žena migrace vrátím. Ano, a to je klíčová otázka, to je zrušení výjimek z takzvaného Privacy Act. Pokud jsem Eh, tedy se nepřeslechla, myslím, že jste to nezodpověděla. Předseda, ano, já bych rád ještě vyzval další poslance, kteří zde trpělivě čekají, takže prosím, aby si to paní komisařka poznamenala a pak to zodpoví. Eh, takže rád bych dal slovo dalším kolegům. Prosím, jedna až dvě minuty, mám dlouhý seznam a budu vyvolávat v pořadí, jak jste se přihlásili. Pan Zdechovský. Děkuji, Claude. Ještě jednou ti gratuluju ke znovu zvolení předsedou této komise. Jsem rád, že eh, bez ohledu na Brexit podporujeme naše eh, britské, britské chtěl jsem říct konzervativní, ale ty jsi lejbristický europoslanec, takže ještě jednou gratuluji. Eh, paní komisařko, Eh, <laughs> paní komisařko, já mám nás dotaz. Nyní se europoslanci a je nás více jak 400. Připravujeme na vás výzvu a ta výzva už bude poslední a ta výzva bude kritická. Připravujeme ji k věci, eh, k věci Ambert Alert. V současné době česká policie hledá Michalku. Michalka byla holčička, která se ztratila v Ústí nad Labem, což je kousek u, hranicích, eh, u hranicích s Německou republikou tahle výzva nebo tenhle ten způsob jakoby fungování by mohl zachránit právě životy dětí v různých zemích. Malta byla eh, jednou ze zemí, která od 1. ledna tento systém vlastně eh, varování zavedla. V současné době ho připravuje i Slovinsko a Chorvatsko. Ale my bychom chtěli, aby tento systém fungoval v rámci celé Evropské unie. Chtěl bych vás poprosit, jestli byste do svého pracovního materiálu, a opravdu tato výzva je naléhavá, já nestraním žádné organizaci, nechci jestli s nějakou organizací máte špatnou zkušenost, nechci, abyste s ní spolupracovala, ale chci, aby jsme se zabývali tím, že budeme jako státy spolupracovat, když se ztratí dítě v jeho, v jeho záchraně. Tady na tom příkladu je to jasně, jasně vidět. A protože nemáme čas dalších otázek, se vzdávám ve prospěch kolegů. Děkuji, děkuji za dodržení času. Paní Činiči je další na řadě, prosím. E Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, a paní komisařko, že jste přišla mezi nás. Takže několik otázek k balíčku návrhu z 21. prosince. To jsou návrhy, které už jste tady zmínila a které se týkají boje proti financování terorismu a organizovaného zločinu. Je tady především návrh nařízení, jehož smyslem je posílit vzájemné uznávání rozhodnutí ohledně zmrazení a konfiskace majetku. To jsou velice zajímavá ustanovení, protože cílem je zavést jediný právní nástroj, který zajistí uznávání rozhodnutí o zmrazení majetku v zemích Unie. Myslím ale, že komise mohla být ambicioznější. Na základě zkušeností z Itálie víte, že naše země bohužel čelila organizovanému zločinu, politickému terorismu, takže na základě našich zkušeností a našich modelů eh, bych se vás chtěla zeptat, zda by nebylo dobré do rozsahu působnosti směrnice i s, samozřejmě s ohledem na příslušné záruky zapracovat také nástroje pro preventivní konfiskaci, protože to v naší zemi umožnilo efektivní boj s mafií. Jednalo se o to, že jsme se vlastně postavili proti financování těchto organizací, což já považuji za zásadní. A pak ještě rychle jste hovořila o e, nezletilých bez doprovodu. A tady bych chtěla říci, že komise skutečně ukázala velkou angažovanost a vynikající spolupráci s naší mezi skupinou pro nezletilé. Paní Koráca Bild a také já jsme členky této eh, meziskupiny. Jaká jsou okamžitá opatření, která chce zavést komise na ochranu nezletilých bez doprovodu, kterých je stále více v členských státech? Oni potřebují efektivní ochranu. Děkuji. Nyní paní Lauristen. Děkuji, Klode. Já blahopřeji ke zvolení. Paní Jourová, děkuji vám za to, že dáváte prioritu problematice ochrany údajů, protože teď vlastně provádíme, máme ještě 15 měsíců na dokončení tohoto procesu implementace. A asi si vzpomenete, že když jsme připravovali příslušné nařízení a směrnici, tak jedno z velice diskutovaných témat s členskými státy na trialozích a podobně bylo zřízení eh, úřadu na ochranu údajů. Protože vlastně v nařízení se hovoří o takovýchto eh, úřadech, eh, i směrnice zmiňuje toto v souvislosti s vymáháním a jak to s tím vypadá, protože to bude vyžadovat určitou přípravu pro školení, bude to vyžadovat nějaké standardy a e, podle mého názoru e, zatím to vzdělávání v této oblasti e, není dostatečné, není to třeba dostatečně v osnovách právnických fakult, takže na to nejsou vlastně odborníci. Co se tedy teď dělá? Jak dosáhnout toho, že za 15 měsíců skutečně takovéto úřady a vzniknou budou mít nějaké pracovníky? Děkuji, Mariu. Nyní pan Bony. Děkuji mnohokrát, paní komisařko, za prezentaci a e, blahopřeji Klódovi k zvolení. Myslím, že určitě nadále budeme spolupracovat úspěšně v oblastech důležitých pro tento výbor. Nejprve etický kodex. Eh, pokud jde o boj proti nenávistným projevům na internetu. Ten byl přijat před několika měsíci. Eh, komise tedy se snaží eh, vlastně vyhodnotit, jak to funguje, jaké jsou klíčové bariéry, klíčové problémy, které brání plné implementaci tohoto kodexu, zvláště na národní úrovni. Já v pátek organizuji konferenci ve Varšavě ohledně nenávistných projevů. Jsou tam pozváni i zástupci komise. Myslím, že je důležité skutečně Eh, šířit povědomí eh, o této problematice i na úrovni členských států. Plánuje komise nějaké další aktivity v této oblasti? Druhá otázka se týká provádění GDPR. Myslím si, že některé eh, některá vodítka, která byla připravena skupinou podle článku 29, už jsou tedy připravena, ale potřebujeme si uvědomit, že jsme na počátku roku 2017 a potřebujeme rychleji pracovat v této oblasti. Jaké aktivity tedy plánujete na to, abyste členské státy více informovali eh, o tom, jak mají postupovat, aby se dosáhlo harmonizace v této oblasti? Děkuji. Děkuji, paní Gomez. Paní komisařko, já jsem zaznamenala, že jste říkala, že chcete, abychom zajistili, že skutečně u přeskumu směrnice proti praní špinavých peněz budeme ambiciozní, ale eh, tady vlastně nejde jenom o boj proti praní špinavých peněz, jde také o boj proti financování terorismu. Takže eh, nevím, jestli očekáváte nějaké problémy ani ne tolik ze strany parlamentu, ale spíše ze strany vlád ohledně svého návrhu. Především pokud jde o transparentnost skutečných vlastníků. A pokud se podíváme eh, tedy k té fyzické osobě, abychom neumožnili vlastně takovéto ta, to vákum, ta prázdná místa, která vznikla po tom prvním textu eh, o praní špinavých peněz. Můžeme vůbec efektivně bojovat proti praní špinavých peněz, pokud členským státům nadále Eh, umožníme a vlastně ty, eh, to eh, legální praní špinavých peněz, to jsou to takzvaná zlatá víza programy na podporu investorů. Podívejte se na Maltu, kde jsou stránky typu už nebudete platit daně, nebo stránky, které se nazývají, že vlastně lákají Eh, osoby s vysokou hodnotou eh, do své země. Můžeme toto umožňovat členským státům, eh, aniž by se to nějak prošetřilo? A co je třeba udělat pro to, aby se toto prošetřilo? Protože tady vlastně žádní prostředníci nejsou, neprocházejí nějakou kontrolou, pokud jde o poskytování těch zlatých víz. Děkuji, pan Vos. Vielen Dank. Děkuji. Měl bych čtyři otázky. Eh, pokusím se zeptat co nejrychleji. Nejprve k tomu, k té zastřešující dohodě. Já si myslím, že je dobře tak, jak to je teď. Že to tady teď je snad i už v úředním věstníku v Americe. Co se týká těch předběžných rozhodnutí o Japonsku a Jižní Koreji, Budeme tam řešit stejné bezpečnostní otázky a to takzvané vysávání dat. Dále, o tom se zatím nemluvilo, reakce komise na ten postup belgických orgánů, že tedy to předávání osobních údajů Eh, jak si spožďují, což je problematické na vnitřním trhu, co do volného pohybu dat. Za třetí, pokud vím, minulý týden jste zveřejnila sdělení nebo tiskové sdělení, nebo co to bylo, eh, co se týkalo eh, PNR a TFTP, kde mluvíte o konkrétních problémech přeskoumání těchto dohod. Co teď tedy s těmi zjištěnými problémy budete dělat? Protože na jednu stranu tam šlo o to, že eh, možná přístup k datu má až moc lidí. A, a za čtvrté, co se týká toho eh, evropského státního zástupce, já bych rád poprosil o to, aby zde ta spolupráce byla jasně pojmenována, tedy mezi těmi účastními se státy a neúčastnícími se státy. Ale aby se také jasně řeklo, co bude co se bude dít v případě, kdy eh, se tedy objeví více případů v souvislosti s jednou osobou, eh, která také vykazuje příslušné finanční zájmy. Já si myslím, že zkrátka toto téma je potřeba ještě vyjasnit. Děkuji. Uh, Děkuji, paní Kiengi. Děkuji, Claude. Děkuji, paní komisařko. Chtěla bych se vrátit ke dvěma otázkám. Za prvé, boj proti nenávistným projevům. O tom už se tady hovořilo, vy jste tady zmínila tu uzavřenou dohodu. Já myslím, že jakýkoliv protokol o porozumění s podniky, jako je Google, YouTube, Facebook, Twitter může být významný, ale nemyslíte si, že bychom také měli mít nějaký normativní přístup upravující tyto mm, projevy vybízející k nenávisti? Jaké jsou úmysly komise? Jak chce dále bojovat proti těmto fenoménům? Uvažuje se o nějaké právní úpravě? Dnes je web takovou zemí nikoho, protože vedle těch projevů pozbuzujících k nenávisti také na webu nacházíme takovou novou modu falešných zpráv, fake news. A já se tedy ptám, zda komise chce podniknout nějaké iniciativy v boji proti tomuto eh, jevu. Druhá otázka, boj nebo národní strategie boje proti diskriminaci. Víme, že diskriminace eh, je celosvětovou, eh, je třeba jí čelit, je třeba bojovat s xenofobí, ale také je třeba si uvědomit, jaké nejrůznější diskriminace se objevují v různých situacích. A já si kladu otázku, proč komise nesestaví nějaký manuál osvědčených postupů, který by například mohl být něco jako manuál, který funguje v Nizozemsku, které s tím, mají, které s tím má velice dobré zkušenosti a nesoustředí se třeba jenom na represi, ale také na vzdělávání. Je třeba změnit e, vlastně ten diskurs samotný. A komise by, myslíme, měla jít příkladem členským státům a chtěla bych se tedy zeptat, jak hodláte přistoupit k této strategii boje proti diskriminaci. Děkuji, paní Korace Bild. Děkuji mnohokrát, Klode, děkuji paní komisařko za vaši angažovanost a vstřícnost. Já tady mám pět záležitostí. Istanbulská úmluva týkající se boje proti násilí na ženách. V listopadu jsme přijali usnesení, také jsme měli slyšení, kde konkrétně jsme se ptali na to, jaký je stav jednání s členskými státy ohledně přistoupení Evropské unie. Vím, že se tím hodně zabýváte ale řešila jste to už s malckým předsednictvím. Jaká je situace? Zvláště jakožto spolospravodajka pro Istanbulskou umluvu bych chtěla zmínit otázku výhrad některých členských států ke konceptu a definici genderu eh, či pohlaví eh, genderovému násilí. To je velice žhavé téma pro některé kolegy, některé státy a v umluvě je tato definice jasná to násilí založené na genderu je násilím na ženách, jenom pro, které se jim činí, protože jsou ženy. Ale já bych chtěla zopakovat eh, tu výzvu k zahájení dialogu s členskými státy, které mají výhrady v této věci eh, za koordinace Rady Evropy která samozřejmě nese prvotní odpovědnost za tuto umluvu. Druhá otázka, to jsou eh, vlastně taková zablokovaná téma, to je směrnice proti diskriminaci, kolegyně to už zmínila, je to problematika rovných práv a rovného zacházení. Je to zablokováno na radě už strašně dlouho, a já si myslím, že je skutečně na čase prosazovat takovéto univerzální hodnoty. Je třeba skutečně, aby to jednání si nevšímalo jenom nákladu a zajímalo by mě, jaká je tam situace. Obdobná věc se týká problematiky veřejného přístupu k dokumentům. To je také neustále zablokováno na radě a já doufám, že se nám podaří posílit transparentnost dokumentů institucí EU. Další věc, děti. Já vím, že se v tom velice angažujete. Nařízení o ochraně údajů bohužel nedokáže nebo nedokázalo zohlednit děti. A je, ta situace je dnes velice roztříštěná a já doufám, že to budete moci řešit. A poslední věc kolede velice rychle. To je ten právě prezentovaný návrh ohledně hodnocení směrnice o sexuálním zneužívání a vykořišťování dětí. Já doufám, že komise tam bude moci dělat více, protože to hodnocení považuji za nepřiměřené. Děkuji. Děkuji, pan Jurek. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a já bych jenom chtěl eh, zopakovat slova těch, kteří vám blahopřáli ke zvolení A teď tedy k otázce diskriminace. Paní komisařko, když jsme o této problematice diskutovali posledně, tak vy jste ve svém závěrečném příspěvku vyjádřila pochopení pro ty, kteří uznávají eh, legálnost potratů. Já tím se teď nechci zabývat, nicméně eh, chtěl bych se soustředit pouze na právní aspekt věci. Mnohé evropské země, Polsko, Malta, Slovensko, ve svém právním systému eh, hájí právo na život i u nenarozeného dítěte. Eh, také tady máme judikaturu Evropského soudního dvora, kdy v jednom z případů eh, se jasně zmiňuje lidská důstojnost ještě před narozením, to znamená už v té embryonální fázi lidského vývoje. A mně jde o to, pane předsedo, že Evropská komise má pravomoci eh, k podpoře spolupráce ale zároveň musí zohledňovat takováto rozhodnutí, kdy se jedná vlastně o právní stát, kterého se sama komise často dovolává. Pokud dám stranou eh, kroky komise, v článku 2 listiny základních práv je zavedena zásada, že života je nejzákladnějším právem každé lidské bytosti. A pokud jde o současný přístup Evropské komise, tak my se budeme snažit nadále velice energicky hájit i právo e, na život, i proti těm, kteří nesouhlasí s tímto stanoviskem. A teď ještě zpět k Polsku a otázce EPPO jaká je vzájemné propojení budoucího rozpočtu a tlaku na Polsko, aby vlastně opustilo své ústavní závazky. Eh, jsou mnozí, kteří očerňují naši zemi a já eh, a chtějí, abychom se nedrželi své ústavy, čemuž úplně nerozumím. Děkuji a ještě poslední dva řečníci a prosím kolegové, držte se tedy toho maxima dvou minut, abychom ještě měli dostatečný čas na odpovědi. Pan Čáky, prosím. Tak jo, děkuji. Paní komisařko, ve vašem rodném jazyku, i když je to mým... Děkuji, paní komisařko. Rada zastavila tuto tému a žádá predlžení nového dokumentu. Kdy asi můžeme očekávat predlžení nového dokumentu? Děkuji vám. Thank you, Mr. Čáky. And... Děkuji, pan Čáky. A nakonec pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně. Za prvé, já vám blahopřeji k zvolení do druhé poloviny funkčního období a teď k paní komisařce. Já mám e, dvě otázky, které chci zmínit. Je to obojí založeno na tématech, která jsme už tady slyšeli. E, za prvé, tedy budoucnost trestního práva a vytváření potenciálu pro evropského státního zástupce. Víme, že ta procedura na tom není vůbec uh, dobře z hlediska toho, že chceme, aby takový státní zástupce vznikl, abych rád, abyste vydala co nejsilnější prohlášení ze strany komise, abyste připravila půdu pro to, aby ten úřad konečně vznikl. Protože my jsme přistoupili k celé řadě kompromisům v rámci směrnice o ochraně finančních zájmů EU, což je předpoklad pro to, aby eh, evropský státní zástupce měl nějaké vlastní portfolio. A za druhé, co se týká té zastřešující dohody, rovněž v oblasti trestního práva. Toto zahrnuje i Judicial Redress Act který konečně přijal kongres v USA, rovněž jako předpoklad pro rovné podmínky pro evropské občany, aby i tito byli chráněni americkými standardy ochrany osobních údajů. Já bych rád, aby se vyhodnotili možné problémy, které mohou nastat eh, vzhledem ke změně eh, amerického prezidenta vzhledem k Trumpově eh, vládě. vzhledem k tomu, že jeho vláda vlastně nechce dostávat těm závazkům eh, zrovnoprávnění Američanů a Evropanů. Eh, děkuji kolegové za to, že jste pokryli většinu relevantních otázek a za disciplínu. A teď má paní komisařka alespoň trochu času, aby zvládla tu záplavu otázek, protože máte velice široké portfolio. Eh, nebudu se vám za ty otázky omlouvat, je to tak, jak to je a je to tak vždycky, takže prosím, paní komisařko, máte prostor a nezapomeňte prosím zareagovat na eh, to, co říkala paní Intveld. Ano, jděte na to a eh, nemluvte moc dlouho. No, máme čas až do 18.30. Dobře, no tak já bych si eh, eh, možná ráda nechala nějaké jedno nebo dvě větší témata do příštího rozhovoru. Ráda za vámi znovu přijdu. Co se týká výjimky z PNR, zde bych vám pouze citovala, eh, co už bylo připraveno, článek 19 lomeno 1 zastřešující dohody zavádí jasný závazek pro USA, že tyto musí evropským občanům dát možnost i justiční nápravy, i když se jedná o transfery dat PNR, takže to pokrývá i data PNR. 17. ledna nás Amerika informovala o tom, že eh, Ministerstvo pro takzvané Homeland Security, tedy otázky Homeland Security, to znamená celní otázky a přeshraniční otázky, spadají do té zastřešující dohody, pokud se USA tímto závazkem nebudou řídit. Znamená to porušení zastřešující dohody a to může znamenat pak pozastavení té dohody podle článku 26.1 té, té dohody. Takže to je čistě právnická odpověď. Mám dojem, že jste říkala, že PNR by byly vyloučeny. Ne z Judicial Redress Act, ale vy a vaše služby jste uvedli explicitně, a to písemně, že aby toto celé aranžmá bylo platné, tak ty aktuální výjimky pro PNR a TFTP e, eh, u Privacy Act, protože Privacy Act nezahrnuje dohodu PNR a TFTP. A to jsou výjemky, které je, potře- které je potřeba zrušit. Takže jinými slovy, pokud Privacy Act rovněž nebude pokrývat dohodu PNR a TFTP, tak neplatí vůbec nic. To jste potvrdila i vy a vaše služby. Eh, tyto výjimky nebyly zrušeny ani za prezidenta Obamy. Nedošlo k eh, jakémukoliv náznaku toho, že by k jejich zrušení mělo dojít. A to tedy znamená, že pokud ta zastřešující dohoda má vstoupit v platnost 1. ledna a tyto výjimky nebyly zrušeny, tak to nemůže být platné. A podívejte, já nechci zabíhat do e, nějakých právních sporů, já všechny ty texty mám tady před sebou. Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vám na to zareagovali písemně, abychom se mohli zabývat celým kontextem té věci. Teď bych se ráda vrátila k migraci. Zítra u vás bude Dimitris Avramopoulos a bude hovořit o velice důležité součásti migrace. Vím, že jste se ptali konkrétně na ženy a děti, ale paní Koraca Bild eh, už odešla. A... Ano, Samozřejmě vy jste řekli, že nechcete všeobecnou odpověď, jakože něco financujeme, ale taková ta odpověď je. My se zaměřujeme na vytvoření zásadních pojistek v rámci azylového postupu pro ženy a děti, protože oni patří mezi zranitelné skupiny. Takže když už mluvíme o ženách a dětech, eh, my tlačíme na členské státy, aby vytvářely tzv. bezpečné zóny a zóny, eh, kde eh, tyto osoby nebudou o zasahovány zločinností, protože zjišťujeme, že všude, kde je více lidí pohromadě, dochází ke zvýšení kriminality. A to je pak takové, ta, takové to podhoubí kriminality, které e, vždy vzniká, když je víc lidí pohromadě. Pokud si dobře vzpomínám, tak v rámci těch asilových procedur žádáme také konkrétní podmínky pro rozhovory s ženami a dětmi, e, které přicházejí do těch přijímacích zón a vyžadujeme také konkrétní zacházení, které zajistí, že budou v bezpečí a nebudou vystaveny dalším traumatům protože je potřeba eh, uvědomit si, že ti lidé přicházejí z velice traumatizovaných, traumatických situací. Rovněž se snažíme dosáhnout lepších výsledků v tom, abychom ženám pomáhali se integrovat do společnosti. Takže my jsme v kontaktu s těmi členskými státy, které už zahájily proces integrace, Nemluvíme jenom o ženách, ale i o nezletilých bez doprovodu, protože to je zvláštní kapitola, tedy že ta kapitola těch dětí bez rodičů, které přicházejí do Evropy, dovolte mi jedno číslo z Řecka, 80% eh, z těchto eh, dětí bez doprovodu jsou chlapci mezi 15 a 18 lety. Jsou to chlapci, kteří vyžadují zvláštní zacházení, protože jinak eh, tedy nemohou dostat jenom jídlo a postel. Potřebují také perspektivu. Potřebují služby eh, na získání kvalifikací, pro zahájení jakéhosi v uvozovkách normálního života v některém z členských států. Já jsem minulý týden byla v Rakousku v jednom z těchto přijímacích center a velice mne potěšilo, co se tam děje, jak se tam těm dětem pomáhá. Nejenom ze strany lidí, přímo v, té, eh, v tom centru, ale i ze strany lidí z daného městečka. Seniori tam pomáhají eh, těm chlapcům se integrovat. Teď tedy zpět k tomu eh, evropskému státnímu zástupci. Ta struktura bude decentrální. Ten text už je teď stabilní a musím odmítnout veškerý ten pesimismus v tom smyslu, že to jde špatným směrem. Ten text je stabilizovaný. Je stabilizovaný poměrně silnými a vyváženými kompetencemi mezi centrem a členskými státy. Všichni víte, že toto je ten model založený na těch evropských delegovaných státních zástupcích. Máme velice dobrá čísla ohledně nákladu a přínosu. Vidíme, že zejména po začlenění DPH do eh, pole působnosti Evropského státního zástupce dosahujeme velice dobrých čísel, co se týká výhod a peněz, které se vracejí do národních a evropské pokladny. Jaké je propojení mezi evropským státním zástupcem a rozpočtem EU? Jsou to dvě strany jedné mince. Protože evropský státní zástupce je zakotven už v Lisabonské smlouvě, jakožto ten úřad státního zástupce, který má rozhodovací kompetence a může stíhat že finalizovat případy v té předsoudní fázi a může hájit finanční zájmy EU. Jinými slovy má chránit rozpočet EU. To je to, co dlužíme evropským daňovým poplatníkům, zejména v členských státech, které jsou čistými přispěvateli do rozpočtu. Takže takové je mé stanovisko. Já zde vidím velice silné propojení mezi evropským státním zástupcem a mezi rozpočtem. Je potřeba se na to z té perspektivy také zaměřovat. Co se týká ekrisu, zde předložíme návrh na řízení Radě pro spravedlnost, a to v červnu letošního roku protože ECRIS je ten systém, který je potřeba podpořit, posílit, který má pokrývat i státní příslušníky třetích států. A my jsme poměrně ambiciozní, tedy aby ECRIS zahrnoval také otisky prstů. A vzhledem k tomu, že se jedná o obrovskou databázi lidí a je to velice náročné i na technické řešení, potřebujeme takovéto nařízení a potřebujeme ho co nejrychleji a co nejúplněji. Takže v červnu by to komise měla přijmout a už teď máme dohodu s estonským předsednictvím, že urychlí přijetí této věci v radě. Samozřejmě to bude záviset na stanovisku všech členských států. Co se týká toho etického kodexu, tady byla skupina otázek, jaké jsou překážky, jaké jsou problémy. Hlavní problém je, že je potřeba zcela jasně vysvětlit i evropské veřejnosti, že to, co děláme tím kodexem chování, je, že odstraňujeme projevy nenávisti, které jsou nelegální, které musí být odstraněny. Já pokaždé používám příklad toho plotu. Pokud eh, se někam na plot napíše, já nevím, zabijte všechny cigány, tak eh, by se velice rychle zavolala policie a někdo by, to, někdo by ten nápis odstranil. Takže pokud se něco takového objeví na internetu, má to samozřejmě daleko větší dopad na veřejné mínění, protože eh, se to rychle šíří. Takže my jsme chtěli dosáhnout eh, té dohody o kodexu chování s poskytovateli služeb IT, aby i oni chápali, které že zákony platí a které že zákony je potřeba v Evropské unii vynucovat. Takže to teď bude e, zhodnoceno, tedy že mluvíme o nelegálních projevech nenávisti. Nejde vůbec o jakýkoliv zásah do svobody projevu, svobody vyjadřování. E, Jaké jsou překážky? E, Po prvním hodnocení toho, etic, e, toho kodexu chování vidíme, že chybí kapacity, chybí lidé, kteří by znali jazyky. V některých případech chybí právní experti, kteří by jasně měli definovat, ano, toto je nelegální projev nenávisti a toto je zase něco, co má zůstat tam, kde to je. A to samozřejmě souvisí se situací v členských státech, co se týká jejich judikatury, protože eh, v mnoha případech eh, toto definují národní ústavní soudy co je a co není nelegální projev nenávisti. No a samozřejmě pak jsou problémy s tím, že poskytovatelé IT služeb berou vážně notifikace jen z určitých míst. Třeba berou vážněji notifikace z, ze strany úřadů, vážněji než notifikace ze strany občanů nebo eh, nevládních organizací, takže je potřeba zlepšit jaksi ty procenta těch takzvaných takedownů, to znamená odstranění obsahu z internetu ze strany jednotlivých poskytovatelů IT služeb. A to budeme hodnotit ještě v průběhu letošního roku a uvidíme, zda zaznamenáme jakýkoliv pokrok, tedy správným směrem, že? To odstraňování obsahu zatím není stoprocentní, zaplať pámbu, protože ne všechny ty notifikace se týkají projevu nenávisti. Já se snažím na poskytovatele IT služeb zatlačit, aby byli transparentní a otevření, aby informovali veřejnost o tom, co dělají v této oblasti, protože, jak jsem řekla, je velice tenká linie mezi projevem nenávisti a mezi projevem, který musí být chráněn tím principem, tím principem svobody projevu, svobody vyjadřování. implementace GDPR, paní Lauristen. My se snažíme, aby GDPR se implementovalo ve všech členských státech schodně. Proč se o to staráme, když je to nařízení, které je přímo aplikovatelné? Samozřejmě, že to je nařízení, ale bude vyžadovat eh, spoustu úprav národní legislativy, a to i legislativy, která není přímo spojená s ochranou osobních údajů, například pracovní právo a tak podobně. Takže v rámci implementace děláme čtyři věci. Jsme v intenzivním kontaktu s pracovní skupinou podle článku 29, která se připravuje na vlastní činnost, jakožto činnost vynucovatele práva. A budeme chtít, aby se ta pravidla aplikovala stejně ve všech členských státech. Jak víte, v, v rámci nařízení GDPR je určitý prostor pro vlastní úsudek, takže například um, chceme, aby se stejně aplikovaly sankce. Nemělo by se stávat, že v Německu budou vyšší nebo nižší sankce než v České republice nebo než v Polsku. A všichni víme, že toto je právě ta činnost, toto je ta práce, která je rovněž jaksi ovlivněna, řekněme, kulturním prostředím nebo mentalitou. A význam ochrany osobních údajů se liší mezi členskými státy. Takže to je jedna věc. A my budeme plně respektovat ehm, nezávislost orgánu na ochranu osobních údajů. Za další, aplikace nebo modifikace legislativy v členských státech. To je něco, co monitorujeme. Monitorujeme ty členské státy, které jsou napřed, typicky to bývá Německo. A chceme zhodnotit, jaké jsou potřeby v členských státech, co se týká změn legislativy a členským státům se zavazujeme sdílet s nimi informace a poskytovat jim určitou míru koordinace ze strany komise. Třetí téma, to se týká toho, aby se zajistilo, že budeme mít eh, snadno čitelná, pochopitelná pravidla a pokyny pro jednotlivé firmy. Někteří z vás zmínili, že jsou nejasná pravidla pro eh, ochránce osobních údajů a že je nedostatek kvalifikovaných lidí. Ano, to je pravda a e, my se na to budeme vážně zaměřovat, protože zatím žádná takováto oficiální kvalifikace neexistuje a orgány na ochranu osobních údajů nebo některé už teď volají o pomoc, protože jejich kvalifikovaný personál odchází do soukromého sektoru a dochází zde k velkému problému, který nás čeká. Ale abych se trošku vrátila už zaznamenáváme první panické zprávy, že členské státy budou muset najmout, já nevím, třeba u nás se říká, že bude potřeba 35 tisíc nových úředníků do veřejných orgánů. Takže tam jsem musela vysvětlit, jak se věci mají jasně říct, lidé neblbněte. Existuje také něco jako rekvalifikace, případně příprava aktuálních expertů, kteří obvykle pracují v personálních odborech nebo v něčem takovém. A není potřeba najímat 35 tisíc nových lidí. Komise nic eh, takového státům nevnucuje najímat takovouto armádu jenom eh, pro tyto účely. Takže bude zde hodně nedorozumění a je potřeba jasně říkat, co eh, je aktuální a co není. Co se týká těch eh, úředníků na, eh, pro ochranu osobních údajů, tak orgány na ochranu osobních údajů už vydali pokyny nebo popis toho, co takovýto člověk má dělat. A teď bude potřeba zapracovat na té vysvětlující práci pro jednotlivé firmy, aby nepanikařili a aby nehysterčili protože v některých členských státech už to zaznamenáváme. Já bych si přála, aby to nařízení na ochranu osobních údajů vytvořilo rovné podmínky, aby vytvořilo rovné podmínky pro společnosti, aby tyto mohly plnit své povinnosti. A nechci tím nikoho, nikoho přetěžovat, protože to bude nová záplava eh, záplava byrokracie, takže to za třetí a za čtvrté se jedná o kampaň, aby evropští občané pochopili, jaká jsou nová práva, která jim nařízení o ochraně osobních údajů přináší a na co se mají připravit. Takže to bude ta kampaň, která se zaměří eh, tedy na ty první měsíce roku 2018. Takže je to spousta práce, která nás čeká. Budeme muset spolupracovat s členskými státy a firmami a orgány na ochranu osobních údajů a já jsem si jistá, že se nám podaří to zvládnout, pokud budeme pracovat systematicky a pokud nebudeme žádný z těchto velice důležitých prvků, které se předpokládají v tom nařízení, podceňovat. Co se týká eh, těch procedurálních pojistek v rámci eh, toho evropského státního zástupce, což jsem vynechala, já si myslím, že tady jsme odvedli nejlepší možnou práci, abychom všechny tyto pojistky pokryli. Oni už jsou přijaté na úrovni EU a eh, předpokládají také právní pomoc, což bylo nedávno přijato, ale je to ten nejnovější prvek, který tady je. Musíme být připraveni na velice výraznou činnost ze strany obhájců. Oni se na to připravují, dělají svou práci zkrátka a my musíme zajistit, že tady nebudou žádné eh, mezery, žádná nejistota, žádné nejasnosti ohledně kompetencí. Jinak bychom byli eh, snadný terč. Ale i, i pak je zde ještě jedna mnohem vážnější věc. Já bych sama ráda zajistila i pro ty podezřelé tu nejvyšší možnou míru zaj, poj, pojištění, po, pojistek, protože představte si to, jste třeba obvinění z korupce nebo podvodu, můžete být třeba nevinní a neměli byste se ocitnout v pasti eh, nějakého velkého mezinárodního orgánu, a v rámci nějakého šetření, které potrvá třeba pět nebo deset let, eh, k tomu nesmí docházet a ten eh, orgán eh, evropského státního zástupce musí fungovat co nejúčinněji. Jsem si jistá, že jsem toho spoustu důležitého asi vynechala. Samozřejmě pošlete mi dopis, jsem připravená ho přijmout, udělám vše, co je v mých silách, využiji veškeré své kompetence. Rozhodla jsem se, rozhodla jsem se pokračovat ve financování té telefonní linky 116. To je, myslím, velice zásadní součást toho systému. Příspěvek bez mikrofonu. No, nezlobte se, zásadní je spolupráce mezi členskými státy. A to je to, co my podporujeme všichni poslanci z tohoto výboru, protože chceme, aby k té eh, spolupráci docházelo. Když se ztratí dítě, je potřeba mít jasný systém spolupráce. Ano, děkuji. Yes, yes. Money laundering, uh, Madam Gomez, uh, what, what is the biggest problem? Public Paní Gomez, uh, co je největším problémem boje proti špinovým peněz, praní špinových uh, peněz? To jsou veřejné registry tady rozumím argumentaci členských států, že musíme udržet ve správné rovnováze právo na ochranu soukromí na straně jedné a právo vědět pro veřejnost na straně druhé. A my jsme proto velice opatrně identifikovali okruhy dat, které se do veřejných registrů mají dostat, eh, jako jméno, národnost, stát působnosti a podobně. To jsou data, která by rozhodně neměla nikoho nějak ohrozit. V současné době se setkáváme s tlaky proti těmito, těmto plně veřejným registrům, ačkoliv hmm. právě toto je základní prvek rozvoje správným směrem a a já jsem také nervózní proto, že všechna tato opatření, která by měla bránit financování terorismu, ta, musí, eh, ta jsou také blokována takto, protože je to součástí AML a eh, eh, my bychom tedy měli využívat všechny cesty, které jsou dostupné k tomu, abychom přesvědčili členské státy k akceptaci veřejných registrů. Já si kladu otázku, proč vůbec došlo k takové bouřlivé reakci, protože víte, že již platná verze směrnice proti praní špinavých peněz obsahovala určitou volbu, buď plně eh, veřejné eh, uvedení, anebo pro některé entity. A dokonce si některé státy už zvolily ty plně veřejné registry a nic zásadního je nepotkalo. Nerozumím tedy eh, těmto sporům pokud jde o potírání daňových úniků daňových rájů, bohužel k tomu nepotřebujeme žádnou novou legislativu, pouze, pouze musíme vymáhat správně to stávající. Děkujeme, eh, tlumočníkům říká předseda, děkuji, jsme již eh, přesáhli čas vymezený tomuto zasedání. Pokud jde o standardy potírání nenávistných projevů, Máme rámcové rozhodnutí proti rasismu a xenofobii, které by mělo být již implementováno ve všech členských státech. My kontinuálně situaci v členských státech monitorujeme a apelujeme na správnou implementaci, protože v této chvíli zhruba polovina členských států dosud neprovedla toto rámcové rozhodnutí plně. A já toto téma znovu vznesu tento týden v pátek s ministry spravedlnosti nebo eh, při dalších možných příležitostech individuálně a budeme na ně apelovat, aby to eh, implementovali správně. A pokud jde o falešné zprávy, a k tomu komise neplánuje eh, žádnou konkrétní akci, my se snažíme pouze zlepšit eh, etické kodexy proti projevům nenávisti, to se týče i homofobie, případně eh, projevů nenávisti k ženám nebo v souvislosti s rasismem, xenofobí, to, to je mnohem širší téma. A mohu vás ubezpečit, že existuje zaměřená iniciativa, kterou vede Federica Moderini, tam existuje expertní oddělení, které se jednak věnuje ruské propagandě, boji proti ruské propagandě a také sehrávají úlohu no, e, nově vzniklých orgánů v některých státech, jako třeba v Německu a Rakousku, které bojují proti falešným zprávám, fingovaným zprávám a e, pracují s fakty. Na základě faktů to znamená, že nemají sice právo eh, falešné zprávy stáhnout, ale mají právo vyšetřit, zda daná zpráva třeba není zprávou falešnou a mohou tam publikovat na danou webovou stránku ehm, údaje, které celou věc uvedou na pravou míru, aby si lidé mohli ehm, skutečně ehm, danou zprávu eh, porovnat s realitou. Eh, ale nemohou nijak působit na články, které eh, vyjadřují názory, pouze se zaměřují na fakta. Děkuji zcela. Jistě tady by bylo potřeba poskytnout podrobnější vyjádření. Já si toto beru e, na sebe, uvědomuji si, že právě toto bychom e, mohli projednat ještě jednou. V každém případě děkujeme paní komisařce, že se věnuje i těmto tématům, která by vydala na samostatná jednání. Děkujeme ještě jednou. Eh, výrazně jsme překročili eh, vyčleněný čas. Eh, rád bych propustil tlumočníky. Děkuji vám, paní komisařko. Děkuji mnohokrát a děkuji mnohokrát paní komisařce, že přišla, že zůstala déle. Hm, vy budete v pátek na zasedání rady. Nám to skutečně pomůže ve formulaci odpovědi parlamentu za výbor Libe. Děkuji vám mnohokrát. Budeme se na vás opět těšit brzy a zítra v 9.45 začneme ehm, a pak budeme pokračovat v 15 hodin. Děkuji vám, končím jednání.